Vážené dámy, vážení pánové, začneme odpolední část jednání, i když zde chybí ještě někteří za EPP a ALDE, nebo ne? <clears throat> Zde máme dnes k projednání zprávu z vlastního podnětu a jedná se o ekonomiku sdílení. Spravodajem je pan Nikola Danty, bylo předloženo 366 pozměňovacích návrhů a já teď rovnou dávám slovo Nikolovi, aby se ujal slova. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní. Rapporter, perché abbiamo cominciato il lavoro. Chtěla bych tedy poděkovat zatím všem stínovým zpravodajům, protože už minulý týden jsme zahájili svou práci, měli jsme první schůzku stínových zpravodajů a e, snažili jsme se tedy připravit soubor stínových, e, pardon, soubor kompromisních návrhů, které nám umožní získat co nejširší podporu. Děkujeme stínovým zpravodajům. Sešli jsme se ve Štrasburku minulý týden a sejdeme se znovu. Bude to příští týden a rovněž ve Štrasburku. To bude druhá schůze stínových zpravodajů. My jsme předložili prvních 24 e, návrhů. Jsou to pozměňovací návrhy pro poslední část zprávy a doufáme, že jak výbor EMPL, ITRE, ITRAN, předloží svoje stanoviska, tak aby nám pomohli vypracovat kompromisní návrh, který by zohlednil zprávy, které budou z těchto výborů a že se tam budou moci zohlednit jednotlivá stanoviska. Chtěl bych zmínit tři věci, o kterých jsme diskutovali a které považuji za důležité. Za prvé, a to je něco, o čem už hovořili stínoví zpravodajové. Je to pozitivní tón této zprávy. A chtěl bych v této souvislosti říci, že možná my, my jsme to dostatečně nezúraznili, ale ve zprávě je několik eh, názorů, které velmi pozitivně posuzují význam eh, sdílené ekonomiky pro evropský růst, co se týče inovace a pro vytváření pracovních míst. Ale chtěl bych rovněž zdůraznit jednu věc. My Ehm, nemůžeme zde nehovořit o problémech, které existují. Chceme mít vyvážený text, který rovněž zohlední obavy, rizika, která existují a která souvisí s ochranou spotřebitelů. Ale také o, pokud je o pracovně právní vztahy, chtěl bych zde eh, zohlednit obavy, které máme v jednotlivých státech, třeba eh, konflikty s tradiční ekonomikou, tedy konflikt tradiční ekonomika, ekonomika sdílení. Využít tedy maximálně příležitosti, které nám nabízí ekonomika sdílení. Já si myslím, že bychom ale zde měli e, opomenout komplikace, které s tím souvisí. Hmm, musíme tyto otázky řešit, i tyto negativní aspekty. Další věc, o které jsme hovořili na schůzi koordinátorů. Právní rámec. Evropský právní rámec. A jakým způsobem dosáhnout nějakého rámce za, m, mm, pro zásady? My si nemyslíme, že bychom měli mít nějaká nová pravidla v Evropě. My si myslíme, že bychom tady měli mít eh, nějakou novou legislativu v Evropě. To by bylo komplikované. Když hovoříme o právním rámci, tak tím máme na mysli, že musíme zevrubně zanalizovat legislativu, kterou již máme, třeba směrnice o službách, internetový obchod, tedy celá řada opatření, které jsou součástí evropské legislativy a zároveň se snažit pochopit, zdali dnes potřebujeme disponovat nějakými obecnějšími předpisy, které by umožnily řešit přístup k této ekonomice sdílení. Neříká, neř, neříká se tam, že by to mělo být nějaké nařízení, jaký druh právního aktu, ale my když tady o tom přemýšlíme, tak hovoříme o právním rámci, ve kterém by byly zásady v rámci Evropské unie, zásady, které by umožňovaly rozvoj, ale harmonický rozvoj ekonomiky sdílení, aby zde mm, také existovala alternativa pro naše platformy, aby se mohla rozvíjet intenzivněji a také omezit fragmentaci, ke které dochází v Evropě. kdy se e, na národní, regionální, státní i místní úrovni se pořád přidává nová legislativa. A poslední věc. Ochrana spotřebitele a odpovědnost, kterou mají platformy. O tom jsme hovořili se stínovými zpravody a s koordinátory je důležité si uvědomit, že spotřebitel má právo na vysoký stupeň ochrany. A tento stupeň ochrany není stejný v případě těch, kteří dostanou službu od profesionálního operátora, porovnání s operátorem, který profesionální není. To neznamená, že kdo dostane službu od operátora, který není profesionální, že by neměl disponovat určitými zárukami. My si myslíme, že tyto záruky musí existovat. A tím spíš, že e, tam existuje nižší úroveň ochrany než u profesionálního poskytovatele služeb. Musíme tedy poskytnout eh, službu, která by byla eh, za rovných příležitostí. My jsme měli velmi eh, dobrou diskuzi ohledně zprávy žuvé, pokud jde o platformy. Musíme být smělejší, protože tady se jedná o budoucnost ekonomiky sdílení a také o schopnosti Evropské unie, členských zemí mít předpisy, které by dávaly záruky občanům. Myslím si, že mechanismy autoregulace jsou velmi důležité, ale zároveň je potřeba zohlednit, i jiné aspekty, které umožní v rámci platform zaručit důležité okolnosti, pokud jde o svobodu občanů či pokud jde o jejich důvěryhodnost a důvěru občanů v, této, v tyto záležitosti. Co se týče těchto platform, tak to je věc, která je důležitá a je potřeba to analyzovat. My jsme předložili první balíček pozměňovacích návrhů. Děkujeme vám za diskuzi minulý týden se stínovými zpravodaji a myslím si, že bychom měli pracovat intenzivněji se stínovými zpravodaji, abychom mohli mít co nejširší zprávu mezi námi všemi a aby naše pozice byla co nejdůraznější, tak abychom eh, mohli podpořit tuto ekonomiku, protože se zde naskýtají možnosti růstu a pracovních míst eh, v Evropě. Děkuji vám a těším se na vaše příspěvky. Výborně děkuji paní Anna Maria Krecabild. Děkuji, Vicky. Nikol, děkuji. Velice ráda s tebou spolupracuji. Naše schůzka s tím zpravodajů byla velice kvalitní. Byla tam otevřenost, byla tam připravenost. Je jasné, že nasloucháš některým našim obavám i našim prioritám a z toho důvodu si myslím, že je to dobrá cesta vpřed. Je důležité udržovat pozitivní tón, kvůli tomu, že tento sektor má obrovské, obrovský potenciál, um, měli bychom naslouchat obavám lidu, lidem, um, firem v těch tradičních uh, odvětvích, ale i spotřebitelů. Musíme to respektovat, ale zároveň bychom neměli zastírat uh, i pozitivní strany sdílené ekonomiky, která má obrovský potenciál. Takže je důležité, abychom tomu dali právní jistotu a také, aby ta legislativa byla odolná vůči budoucímu vývoji. Myslím si, že jednou, ještě jednou bychom v tom textu měli mít, že komise by měla posoudit, zda je zde zapotřebí evropský rámec na základě stávajícího AKY, na základě stávající použit mm, a příslušné legislativy, že by komise měla identifikovat příslušné nebo existující lakuny, je důležité rozšířit přeshraniční aspekt eh, ekonomiky sdílení. Je důležité, aby všichni ti šampioni této ekonomiky se mohli rozšiřovat po celé Evropě, aby ten jejich dosah byl eh, těch 550 milionů lidí. Také je důležité bojovat s fragmentací a zachovat rovné podmínky pro všechny podniky. To je naše vize za skupinu EPP. Musíme se soustředit i na prosazování příslušných pravidel, sám se to zdůraznil. A to je soustavně problém na vnitřním trhu. Ještě předtím, než začneme budovat nějaký nový právní rámec, musíme se podívat, jaká je stávající legislativa. Máme zde směrnici o službách, o soukromých elektronických komunikacích, směrnici e, o elektronickém obchodu a tak dále. Shodneme se i na těch prazích, které potřebujeme, protože na trh přicházejí noví aktéři. Je zde celá ta skupina poskytování služeb peer-to-peer, -peer, tedy mezi subjekty na stejné úrovni. Hmm. Takže je důležité rozlišovat mezi poskytovateli služeb, eh, kteří jsou na stejné úrovni, anebo kteří jsou profesionálním poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že se naše trhy liší v jednotlivých členských státech a liší se třeba i mzdy, je důležité, aby ty prahové hodnoty nebyly stanovovány pro celou Evropskou unii, ale pro jednotlivé zemi, země. Pak jsou tam ty algoritmy, tam je to obtížné. My samozřejmě hájíme transparentnost, ale je zde problém. Pokud přejdete o firmu, nebo vaše firma se nemůže Eh, rozšiřovat, tak asi to není. Tak by to mělo být kvůli nějakému algoritmu. Takže měli bychom spíše hodnotit nebo ověřovat, kontrolovat, auditovat algoritmy a velice rád o tom budu ještě podrobněji diskutovat. A musí tam být samozřejmě sdělená a podrobná jasná kritéria. To jsou hlavní obavy. Mm, teď nechci rozebírat jednotlivé všechny pozměňovací návrhy a kompromisy. Ten text zatím ještě ani není mm, určený k zveřejnění, takže ještě to probereme na zkuze stínových zpravodajů a pak to probereme veřejně. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR, takže nejprve bych chtěla poděkovat za vynikající soubor eh, kompromisních pozměňovacích návrhů a také děkuji za uspořádání schůzky stínových zpravodajů. Souhlasím s tím, že musíme k ekonomice sdílení přistupovat pozitivně. Je jasné, že spotřebitelé využívají do velké míry mnoho těchto výdobytků ekonomiky sdílení a měli bychom v tom spotřebitele podpořit. Takže je důležité uchovat pozitivní tón. Zároveň bychom měli eh, jen opatrně říkat, že sdílená ekonomika není regulována, protože jsou tam různé aspekty, například ta směrnice o službách, směrnice o elektronickém obchodu a tak dále. A pokud budeme Eh, chtít nějakou, nějakou, nějaký krok, nějaká opatření, tak to musí být i v dispozici, pardon, i v souladu s těmi dalšími legislativními akty. Je tedy důležité dobře provést posouzení situace a pak tu naši intervenci podle toho dobře nastavit. Rovněž se domnívám, že musíme usilovat o zlepšení postavení spotřebitelů, ekonomice sdílení. Trochu jsme o tom hovořili i včera, kdy jsme probírali internetové platformy. Mm, proběhly šetření u spotřebitelů a ti na to reagovali velice pozitivně. Pak návrh eh, harmonizovaného rámce paušálního pro všechny. My bychom raději říkali harmonizovaný tam, kde je zapotřebí nebo tam, kde je to vhodné. Například pokud někomu chcete dát určité daňové úlevy, tak je jasné, že by bylo dobré, aby každá ta země měla ty stropy nebo ty daňové úlevy nastavené v jiné výši, aby asi je přirozené, že se to pak bude lišit třeba v Bruselu a v Aténách. Také ještě eh, čekáme na určitou zpětnou vazbu, která se týká otázek zaměstnanosti, pracovně právních vztahů, tam ještě musíme na tom zapracovat. Asi by třeba nebylo rozumné, pokud zaměstnavatele by říkali, že pro ně pracují osoby OSVČ a že vlastně teda tím pádem nemají tolik nebo nemusí dodržovat tolik práv zaměstnaneckých. Eh, nemělo by to takto být, už jsme o tom také hovořili včera. Ještě mám obavy, které se týkají eh, některých návrhů z výboru EMPL, kteří chtějí rozlišovat mezi profesionály versus neprofesionály. Když si chci pronajmout od někoho třeba dům na prázdniny, tak mě nezajímá, zda ten subjekt je profesionál nebo není profesionál. Chci mít vlastně stejné podmínky, chci tam mít stejné Ehm, stejné informace. Takže zde si myslím, že musíme být velice opatrní, jak používat jazyk, protože jinak se může stát, že třeba spotřebitelé by byli zablokováni od možnosti využívat určité ehm, nástroje. Tak dále, ehm, co se týče těch algoritmů, možná bychom mohli využít to, co jsme dnes odhlasovali ve směrnici o fintech. Měly by to být určité audity, je důležité, aby bylo možné prošetřit tyto algoritmy. Takže se ještě podíváme na to test, který jsme dnes ráno odhlasovali. A pak je tam ještě několik bodů, které se týkaly několika konkrétních pozměňovacích návrhů a já vám k tomu pak zašlu konkrétní komentáře, ale to byly, uh, myslím si, že ty, že ty hlavní věci jsme probrali na schůzi stínových zpravodajů. Tak, za liberály mluví kdo? Julia Reda. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já hovořím eh, za pana Šoltése, který je naším stínovým zpravodajem. Chtěl by nejprve poděkovat panu Dantemu a dalším, kteří se podíleli na práci. Také diskuse na schůzi stínových zpravodajů minulý týden byla velice intenzivní a užitečná a doufáme, že nakonec eh, dosáhneme kompromisu, které budou eh, pro všechny politické frakce mm, celkově eh, pan stínový zpravodaj podporuje tuto zprávu a také předložil některé pozměňovací návrhy, které pan zpravodaj přijal. Chceme rovné podmínky pro všechny. Myslíme si, že seberegulace není dobrým přístupem a proto bychom raději chtěli, aby se to v kompromisu o odstavci 6 a 17 vyškrtlo. Souhlasíme s ALDE a s EKR v tom, že se, snaž, že se budeme snažit tu zprávu formulovat co nejpozitivněji, musíme však být také realističtí a upozornit na věci, které eh, mohou být problematické v ekonomice sdílení. V kompromisu k odstavci 19 bychom chtěli eh, text našeho pozměňovacího návrhu 198 a chceme tam také uh, odkázat i na odpovědnost. Na te, tento režim právní odpovědnosti je zásadní pro další rozvoj platform ekonomiky sdílení. No a samozřejmě ještě mm, zašleme podrobnější komentáře k těm pozměňovacím návrhům a budeme také o tom hovořit na příští schůzce stínových zpravodajů. Já bych k tomu ještě ráda dodala pár svých postřehů ohledně toho pozměňovacího návrhu 198, proč chceme, aby to bylo do toho odstavce 19. Takže za prvé, proč zde vůbec máme tento pozměňovací návrh? Chceme říci, že komise by mohla vyjasnit, jaké platformy poskytují služby a jaké poskytují hostingové eh, služby. Víme, že už eh, že dnes se platforma říká mnoha věcem a některé Eh, jsou eh, hostingovými poskytovateli ve smyslu směrnice o elektronickém obchodu. Jiné platformy jsou vlastně nabízejí služby sami o sobě, takže je důležité, aby se to nějak rozlišovalo. Dále. Eh, komise chce zachovat režim odpovědnosti podle směrnice o elektronickém obchodu, ale my si vzpomínáme i ze té minulé zprávy, že panoval takový e, obecný názor, že nechceme měnit směrnici o elektronickém obchodování, takže si myslím, že by bylo dobré, abychom to brali jako základ. A pak ještě z toho, co se týče toho té 198, tak bych ještě chtěla navrhnout, aby komise vyjasnila postup. Takže měli bychom tam nechat ten režim podle té směrnice o elektronickém obchodu, ale měli bychom ta, tam také vlastně ještě vyjasnit, jak by existoval ten režim určitého odhlašování, notice takedown. Maria Grappini. Mulțumesc, uh, Vicky. Uh, vreau să... Děkuji, Vicky. Já bych chtěla uh, poblahopřát autorovi zprávy a všem ostatním, kteří na tom spolupracovali. Musím říci, že na základě těch kontaktů, které jsme měli s zpravodajem a s ostatními stínovými zpravodaji, musím říci, že je to věc, která není jednoduchá. Eh, pan Danty eh, ty věci dělá s velkým nasazením a jde do hloubky, ale musím říci, že s tím musíme jednat obezřetně. Ekonomika sdílení, třeba ta odpovědnost, kterou po nich budeme žádat v členských státech, po těch platformách v členských státech eh, může dojít eh, k různým eh, výkladům, k negativním dopadům. A v tomto smyslu si myslím, že je důležité, jak se Eh, k tomu budeme stavět. Já jsem eh, sama předložila několik pozměňovacích návrhů, na některých jsem se spolu podílela. Musíme se podívat na to, jak bychom mohli co nejoptimálněji chránit uživatele, protože prosím nezapomeňme, že když kupujeme v rámci tradiční ekonomiky, kde eh, existovala velmi jasná odpovědnost v rámci spotřebitelů a Eh, obchodníků. Eh, v ekonomice sdílení ta odpovědnost je někdy taková nejasná a spotřebitel někdy neví, jakým způsobem hájit svoje zájmy. Eh, musíme tedy odstranit veškeré možnosti ohrožení pro spotřebitele. Podívejme se také na ty platformy, kdy v případě, že kromě toho, že poskytují eh, třeba eh, služby v rámci ubytování, tak eh, na co ještě jiného se zaměřím? Každý členský stát hovoří o subsidiaritě, že má svoje vlastní předpisy, ale já se obávám, že nakonec to bude problematické, No, protože v těchto liberálních profesích nebo v případě těchto obchodníků, kteří e, nemají dostatečné právnické vzdělání, tak se dostanou do mm, e, řetězce obchodu s malými obchodníky, s velkými obchodníky a se spotřebiteli. Já vyčkám, jak to dopadne s pozměňovacími návrhy, ale chtěla jsem vyjádřit to, co podle mého názoru je důležité. A potrhuji poslední věc. Hovořilo se o mm, dohledu. Ne proto, abychom to porovnávali s nějakou klasickou aktivitou, ale musíme mít eh, dozor, abychom mohli tento vývoj doprovázet. Ještě jednou děkuji Nikolovi a všem ostatním. Paní Hranza, děkuji mnohokrát. Já bych také chtěla poděkovat eh, zpravodaji. Já bych jenom ráda zdůraznila pozitivní naladění zprávy a na základě posledního zasedání stínových zpravodajů si myslím, že jsme se vykročili správným směrem. A důležité je, aby skončila fragmentace trhu EU. Máme tedy jeden přístup EU, který nebude nutně v této chvíli znamenat novou právní legislativu, nový právní předpis. Ale chci ještě jednou zdůraznit, že legislativy máme v této chvíli poměrně dost a důležité je tedy vyslechnout si od komise eh, názory, na dopady současné legislativy, ukončit le- eh, fragmentaci trhu a to ze strany vlád eh, i místních úřadů. Máme tedy eh, směrnici o službách, o elektronickém obchodování a musíme vidět, jak se do toho promítnou nové obchodní modely. Děkuji. Děkuji, Marko Děkuji, paní předsedkyně. Otázka toho, že eh, platformy ekonomiky sdílení jsou šířeny velmi rychle, protože mohou ehm, uspokojit eh, poptávku třeba protože jsou blízko eh, zákazníka jiné potřeby a prostě může uspokojit poptávku a potřeby našich občanů a nabízejí se zde nové možnosti na, praco- na pracovním trhu a třeba ti, kteří jsou ve špatné situaci, tak se můžou zapojit do pracovního procesu. Tento nový ekonomický model, všichni aktéři musí být na stejné úrovni, nejenom poskytovatelé služeb, ale i spotřebitelé, kteří musí být odpovídajícím způsobem chráněni a v žádném směru nesmí být situace zneužita. Potřebujeme právní rámec, tak abychom vyjasnili a vymezili parametry aby se mohly aplikovat flexibilně, ano, a vždy s ohledem na zvláštnosti jednotlivých teritorií. Právní rámec nám e, poslouží také abychom se ubírali směrem, který vyžaduje vnitřní trh. Další věc, ekonomika sdílení, ten rozdíl mezi profesionálními službami a službami mezi rovnými. Mohli bychom mít takové kritéria jako třeba četnost, eh, kompenzace nákladů, úroveň příjmů, které se zde vytváří, protože jedna věc je, že dáme eh, možnost občanovi, aby si vylepšil svou hospodářskou situaci, třeba že pronajme pokoj ve svém domě. A druhá věc je, že bude pronajímat eh, svoje eh, letní sídlo. Další věc, na kterou se musíme zaměřit, tak to jsou přínosy. Ty eh, přínosy musí být zdaněny, tedy ty Mm, příjmy. A to je důležité, aby nedošlo ke narušení eh, podmínek v tomto novém eh, trhu. Děkuji, máme teď eh, trochu spoždění. Nikolo, přeješ si uzavřít? Velmi stručně. Chtěl bych poděkovat všem za jejich příspěvky Eh, těším se na vaše písemné připomínky, pokud je to možné. Ta lhůta vyprší zítra. Já během příštích dnů, až budeme mít eh, stanovisko výboru ITRE, EMPL a TRAN, tak já předložím poslední balíček pozměňovacích eh, návrhů. Ano, jedná se o nové téma, komplikované, ale jsem přesvědčen, že díky spolupráci všech budeme moci ujít tuto cestu pro tuto ekonomiku, která je důležitá především pro naše mladé. Výborně. Dalším bodem na pořadu jednání eh, s podporou ne eh, příště se eh, opravuje. Jde o veřejné slyšení o kodexu elektronické komunikace. Eh, a děkuji kolegům za připomenutí. Jde o veřejné slyšení o kodexu Evropské, nebo Evropském kodexu pro elektronickou komunikaci, které vychází ze stanoviska zpravodajky Dity Charancové. Slyšení bude probíhat ve dvou panelech, jednak univerzální závazek služeb na jedné straně a pak práva koncových uživatelů. Na straně druhé máme osm panelistů v každé sekci. Proto bych na úvod přivítala panelisty a také vítám všechny, kteří nás sledují na internetu. A eh, Antony se k nám připojuje. Vítám tedy zástupce Evropské komise. A vítám tedy naše panelisty a dám slovo Nejprve Dytě Charanzové, ještě než všechny představím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také ráda přivítala naše hosty, naše panelisty. Jak víte, výbor ITRE eh, je velmi daleko, když jde o diskusy o této důležité složce. A vidíte, že pracovní skupina rady také pokračuje velice svižně v této problematice a nejlepší je vždycky začít u expertů. Já se proto naladím spíše na poslouchání než diskusy aktivní, ale měla bych začít u článku 24, kde má IMKO výsadní pravomoci zainteresované strany, spotřebitele, řešení spolu 25, článek 59.1c, akutní služby a e, také článek 88.6, pokud jde o reference e, na pravidla ochrany spotřebitele, článek 116 hotline pro pohřešované děti a nakonec problematika práv uživatelů. A vzhledem k tomu, že se chceme zaměřit v naší diskusi právě na tato téma, tak bych ráda se zaměřila tedy především na univerzální službu, tedy zda má jít o finanční dostupnost nebo dostupnost fyzickou a zda podpora fyzické infrastruktury a její dotace mají být jakýmsi eh, krokem eh, z nouze, zda bychom se měli zaměřit alespoň na pevnou lokalizaci, abychom explicitně zapojili také mobilní komunikaci a také ta tisícidolarová otázka, kdo za to všechno zaplatí, členské státy nebo telekomunikace telekomunikační společnosti, jak je tomu nyní, práva koncových uživatelů, tam je to ještě širší. Kolik informací vlastně koncový uživatel potřebuje? Měla by existovat stejná harmonizovaná pravidla pro všechny v Evropě, i když to může znamenat nižší úroveň práv v některých členských státech. Potřebujeme kontroly cen, jak zajistit, aby komunikace fungovala pro osoby s postižením co si přejeme od eh, služeb v nouzi a podobně a tak dále. Eh, a to je tedy řada otázek, které mám před sebou a doufám, že budeme schopni eh, tyto otázky zodpovědět během slyšení a velice se těším na spolupráci. Prosím o mikrofon. První panel se věnuje závazku univerzální služby. A prvním řečníkem je Antony Vílen, který je eh, odborníkem ve veřejném právu, působí v právní službě Evropské komise a víme, jak se věnuje pilně například problematice roamingu, proto vítáme Antonyho, dáváme mu slovo na zhruba pět minut. Děkuji, eh, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji za tuto příležitost prezentovat problematiku univerzální služby. A první bod, který bych rád zmínil, je, že podle telekomunikačního kodexu existuje potřeba zajistit univerzální službu, konektivitu na širokopásmové připojení, tak jak roste její význam pro jednotlivce, pro jejich každodenní život, s tím, že klíčové je, aby se zapojili do digitální společnosti, do digitální ekonomiky. Co zde pozorujeme, je, že zatímco se trh a v některých případech objevují a zda tato, toto širokopásmové připojení bude k dispozici běžně veřejnosti. Problematika finanční dostupnosti je také velmi důležitá pro podstatnou část populace a právě toto je také důvod, proč jsme náš návrh zaměřili na využití eh, povinnosti zajistit univerzální službu eh, v některých reziduálních případech, abychom se zaměřili na dostupnost eh, produktů, které budou také finančně dostupné, konkrétně hlasových služeb a širokopásmového připojení na fixní lokalitě s tím, že členské státy pak budou mít možnost zaměřit se na finanční dostupnost mobilních služeb přístupu a zaměříme se samozřejmě především na Eh, otázky, které jsou důležité pro jednotlivé státy, konkrétní třeba sociální skupiny ohrožené sociálním vyloučením, nezaměstnaní, osoby s postižením a podobně, ale tento seznam tím samozřejmě není zdaleka vyčerpán. Máme ještě další důležité aspekty. Chceme například posílit ustanovení pro dostupnost pro um, uživatele s postižením, například poskytování specificky upraveného vybavení, ehm, či se znam všem eh, poskytovatelům telekomunikačních služeb, kteří by měli zajistit dostupnost svých služeb pokud jde o financování, tak jsme samozřejmě zvažovali kontinuální možnost sektorového financování, tak jak tomu je v současném režimu. A konkrétně závěry komise v tomto směru uvádějí, že když zaměříme svoji pozornost na dostupnost širokopásmového připojení, kdy si klademe otázku, proč taková široká škála služeb od elektronického obchodování k elektronickému bankovnictví mají tento e, přístup, proč nezajistit také sociální ustanovení, tak aby bylo možné e, e, zajistit přístup k přínosům z liberalizovaných telekomunikací do veřejného rozpočtu. To je velice důležité v době, když potřebujeme také finanční prvek. A je to důležité také, když chceme zajistit eh, zpřístupnění eh, odpovídajících produktů. My jsme se snažili dosáhnout splnění základních povinností, jako například zajištění dostupnosti univerzální služby eh, za finančně dostupné ceny i pro sociálně zranitelné části společnosti, s tím, že se ponechá poměrně podstatná možnost pro zhodnocení ze strany členských států, a to ve světle e, splnění národních, sociálních a dalších podmínek, tak aby podmínky byly, jak říkáme, e, jak finančně dostupné, tak aby byl zajištěn širokopásmový přístup a minimální počet služeb, které budou využívány e, různými uživateli podle většinové zkušenosti. A nakonec jsme zvolili takový přechodný režim pro některé e, služby z, veře, z dřívějška, například veřejné telefonní automaty a podobně, tak aby členské státy mohly periodicky ověřovat, zda takovéto tradiční služby z minulosti jsou stále na trhu e, požadovány, tak aby byly případně zajištěny. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je Andrew, Andrej Marley, Andrej Malý, který je z České republiky, z Českého telekomunikačního úřadu a je odborníkem pro Národní regulační orgán a je také nezávislým expertem. Vítáme pana Andřeje Malého. Děkuji. A Děkuji Ditě Charanzové za pozvání. Je pro mne velkou ctí, že zde mohu vystoupit a pohovořit z pohledu národního regulátora. Samozřejmě eh, univerzální služba, zajištění univerzální služby má zásadní význam. Děkuji Antonimu také za to, co je zmíněno v souvislosti s článkem 85 a to, že univerzální služba by měla být veřejně financována ze státního rozpočtu. Máme hodně problémů s financováním ze sektorálních fondů a myslím si, že je velice náročné v tomto směru eh, pro národního regulátora ehm, zajistit tento přístup. Máme dokonce nedořešené soudní případy z let 2009, 2001 až 9. A také si myslím, že si musíme doplnit také eh, eh, univerzální službu také pro rok 2017 Ehm, pro všechny je internet důležitější než hlasová služba. A když jsem si toto přečetl v návrhu, tak jsem zjistil, že je to poněkud jinak stanoveno než požadavek na síťovou neutralitu, kde se uvádí, že služby pro přístup by měly být eh, podporovány, tak jak to je v příloze 5. A e, také je podstatné zmínit, e, co lze provozovat na síti a co naopak ne. Nyní komise e, specifikuje seznam služeb, tak to vypadá trošku jinak. Vypadá to, že služby, které na seznamu jsou, možná nemusí být podporovány. A Například přístup k funkčnímu internetu pod USO by měl podporovat proficientní eh, profesionální sociální sítě, je to třeba LinkedIn, ale pokud si někdo eh, vynalezne novou službu, eh, tak je, která je náročná na kvalitu služeb nebo síťové připojení, tak zní otázka, zda vůbec bude moci být podpořen. Proto si myslím, že by zde nemělo být zmiňováno, zda tedy je univerzální služba něčím základním, něčím eh, substandardním nebo úplně základním standardem, jako by to bylo něco, co mají jenom obyčejní lidé. A máme také eh, cíle digitální agendy 30 megabitů za sekundu eh, pro evropské domácnosti. Proč nedefinovat tu službu jako 30 megabitů, když toto eh, budou mít všichni Evropané do roku 2020? Možná nemáme čas nad tím ani uvažovat, eh, že je to, eh, že je to taková plnohodnotná služba také pro osoby se zvláštními potřebami. Já vám ještě jednou děkuji za pozvání a ještě dávám slovo zpět paní předsedkyni. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem je Mark Leboš, který eh, představuje společnost Orange, je ředitelem komunikace. Mark, prosím, děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážení hosté, a děkuji za příležitost přispět do této diskuse. Eh, Orange podporuje kodex, konkrétně poskytování univerzální služby a dodržování práv uživatelů, včetně korporátního přístupu. To je základem pro to, abychom se vyhnuli exkluzi v naší digitalizované společnosti. Funkční přístup na internet eh, samozřejmě za dodržení právních předpisů by měl obsahovat minimální soubor služeb, které jsou nedílnou součástí sociálního a hospodářského života eh, sektoriální financování se zajištěním univerzální služby specifickým operátorem a sdílet toto s konkurenty bylo zdrojem řady soudních sporů mezi členskými státy a evropskými institucemi, které Eh, toto vnímají jako právně nestabilní a finančně nespolehlivé. Univerzální služba, univerzální přístup na internet je prospěchem pro celou společnost a měl by být financován ze státního rozpočtu. Mechanismus jmenuje specifického operátora a tak spotřebitel si nemůže zvolit svého poskytovatele. A takový mechanismus, eh, kdyby se rozšířil na mobilní komunikace, znamenal by to krok zpátky v právech spotřebitelů. Spotřebitelé musí mít příležitost připojit se k těmto službám eh, poskytovaným různými podniky, celé šíři podniků. A v tomto smyslu navrhovaný kodex společnost Orange podporuje. Vice President for Mobile and Global. No, děkujeme Nyní pan Kevin Martin, viceprezident pro veřejnou politiku, mobilní a globální přístup z firmy Facebook. Děkuji paní předsedkyni a také děkuji paní Charancové za to, že jste mě přizvali na dnešní slyšení. Je to pro mě velká čest a děkuji, že také firma Facebook se může účastnit této velice důležité diskuse. Jsou před námi velké výzvy a jsme také velice rádi, že jste nás zapojili a že si zde můžeme vyslechnout i názory ostatních panelistů. Cílem Facebooku je propojit celý svět a na to potřebujeme samozřejmě velice eh, výkonný širokopásmový internet. Z našeho pohledu ehm, podporujeme všechny, všechno úsilí, včetně té mm, univerzální služby, aby se více lidí dostalo na internet. Myslíme si, že nejdůležitější je mít takový rámec, který nebude pokřivovat trh ve prospěch jedné či eh, jiné technologie, ale spíše přinese další osoby na internet. Musíme více zavádět širokopásmové připojení. Také se samozřejmě musí být dobré regulatorní prostředí, které bude dobré jak pro telekomunikační poskytovatele, tak i pro novátory v tomto oboru. My si myslíme, že je zde určitá symbioza mezi poskytovateli internetu a poskytovateli telekomunikačních služeb, protože vlastně navzájem mohou sdílet infrastrukturu a e, navíc také koneční uživatelé mohou e, mít přístup online. Takže vlastně obě skupiny mohou využívat e, ten vlastně výdobytky nebo výhody i toho druhého sektoru. Takže je to takový pozitivní kruh. Facebook se zabývá také různými eh, způsoby, jak eh, více propagovat internet. Eh, spolupracujeme také například s rozšiřováním internetu třeba do různých dronů, do různých moderních technologií. Chceme, aby zde bylo takové prostředí, které bude po- nabízet pobídky firmám a které mm, i umožní firmám, aby inovovaly a aby také mm, mohly přinášet obsah. Děkuji. Další panelista je pan Martin Salomon, který zastupuje organizaci BEUK, nebo došlo ke změně. Ne, tak asi jsem dostala špatný seznam. Tak bude to pan Alejandro Moledo, který je mm, pracovník eh, z Evropského fóra pro osoby se zdravotním postižením European Disability Forum a má na starosti nové technologie a inovace. Takže, pane Alexandro, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Takže nejprve mi dovolte eh, poděkovat za pozvání jménem European Disability Forum, což je zatřešující organizace, která hájí práva osob se zdravotním postižením. Děkujeme za to, že jste nás přizvali na toto veřejné slyšení. Je to velice důležité téma právě pro osoby se zdravotním postižením. Produkty a služby telekomunikačních služeb jsou velice důležité pro osoby se zdravotním postižením, protože jim umožňují plně se zapojit do života společnosti a také žít nezávisle. Z toho důvodu zde máme také novou umluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, podle které mají i lidé se zdravotním postižením mít přístup k těmto technologiím. Domníváme se, že i když telekomunikační balíček z roku 2009 byl úspěšný v tom, že více rozšířil používání práv pro osob se, se zdravotním postižením, stejně vítáme návrh tohoto eh, Evropského kodexu pro elektronické komunikace a myslíme si, že zde budou více, že zde bude více příležitostí eh, pro eh, internet i pro osoby s, s postižením a že také i lidé se zdravotním postižením budou mít plně možnost využívat moderní technologie, které budou efektivní, které budou také dostupné, takže lidé se zdravotním postižením je budou používat častěji a že také díky tomu překonáme různé překážky, které musíme čelit v našem běžném životě. Takže jaké cíle eh, by nás měly motivovat pro ty další diskuse? Za prvé, musíme zaručit rovný přístup pro, i pro osoby se zdravotním postižením. To musíme v tom textu kodexu ještě zdůraznit a rozhodně ponechat. Také musíme využívat a pochválit stávající technologie, například technologie Total Conversation, která umožňuje mít vlastně zároveň eh, hlasovou službu, videoslužbu i eh, metodiku RTT, Real Time Text. To znamená, že vlastně zatímco píšete, tak ten druhý ten text čte, čili máte pocit eh, nepřerušené konverzace. Mm. V loňském prosinci v USA už přijali eh, rozhodnutí, které se, týká, které se týká právě toho, že má dojít k přechodu na tu technologii RTT, takže není to nic úplně nového. A mělo by to být eh, operabilní jak v mobilních službách, tak i ve službách 911. Eh, to znamená že by to bylo vlastně i pro ty služby nouzového volání. Také je důležité, abyste byli i ty služby pro uh, osoby s zdravotním postižením, zejména text relay services a video relay services. Pak už je zde tedy ta dostupnost, o tom už hovořili i předřečníci. Pak zde máme číslo 112, tam je důležité, aby to bylo interoperabilní v celé, v celé Evropě, tedy to číslo tísnového volání. Uh, také jsem si ještě do své, ehm, do své prezentace zapojil určité údaje, které pochází ze studie, kterou zadávala Evropská komise. Možná teď jsem, teď jsem příliš vzdálen od těch čísel. Ještě prosím další snímek. Takže, k čemu jsme došli? Hmm, vidíme, že v jednotlivých členských státech jsou, je rozdílná situace, ta situace se liší v tom, jak, se, jak bylo zaváděno do praxe ty různé pokyny a opatření pro osoby se zdravotním postižením. Také eh, nám naši hmm, hmm, vlastně naši klienti řekli, že jsou zde různé problémy, například nedostatek interoperability, pak eh, mají problém lidé, kteří jsou zdravotně postiženi a kteří žijí v určitých odlehlých oblastech, Rovněž bychom vám chtěli nabídnout určitá doporučení, která zajistí, že i lidé se zdravotním postižením budou moci využívat v Evropě technologie Total Conversation, která bude kompatibilní a také interoperabilní ve všech členských státech, takže se nemůže stát, že třeba v jedné situaci, že se vlastně eh, stane, že <clears throat> budete chtít volat nějaké tísňové číslo a vlastně nebudete vidět, jaký ten, jakou tu technologii přístupnosti v tom konkrétním členském státu používají. A nakonec bych ještě chtěl eh, říci, protože vím, že IMCO je příslušným výborem pro eh, přístupnost výrobku a služeb, tak chceme ještě říci, že víme, že je důležitá komplementarita eh, té směrnice o, nebo toho aktu o přístupnosti také s tímto Evropským kodexem pro elektronické komunikace. To znamená, Evropský akt o přístupnosti usiluje o harmonizaci eh, požadavků na služby a mělo by se to vlastně stát takovou podsoučástí Evropského kodexu pro elektronické komunikace. A pak jsou zde ještě, je důležité, aby zde byla k dispozici i určitá, um, tomu říkáme tedy speciální nebo zvláštní um, technologie nebo různé uh, pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, které třeba nemohou využívat běžné inteligentní telefony. Takže i o tom by se mělo hovořit v elektronickém kodexu pro elektronické komunikace. A poslední věc, kterou bych rád zdůraznil, je to, že jediný důležitý aspekt, který podle nás by měl být v obou legislativách a na který musí obě instituce ještě vyjasnit, je ten, jsou, jsou, ty, jsou tam měřítka interoperabilitelnosti pro ten real-time text, protože Evropský kodex pro elektronické komunikace umožňuje vnitrostátním orgánům aby využívali své standardy, zatímco Evropský akt o přístupnosti umožňuje schválení harmonizovaného přístupu. My se tedy domníváme, že aby se ta situace vyřešila, ten nedostatek interoper, interoperability, že akt o přístupnosti by měl specifikovat, jakým způsobem máme, nebo jakou, jakým způsobem je třeba tuto povinnost plnit. Evropský kodex potom by měl specifikovat, jaké ty povinnosti jsou takže to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Děkuji. A poslední je paní Olga Batura, která přednáší na Institutu pro informace, telekomunikace a ehm, mediální právo z Německé univerzity Westfälische Wilhelms Universität. Eh, dobré odpoledne, dámy a pánové. Velice děkuji za to, že mám také příležitost eh, představit zde své stanovisko, které se týká zejména povinnosti univerzální služby tohoto Evropského kodexu. Teď mi to tady trošku nefunguje, takže uvidím, jak ta prezentace bude postupovat v těch snímcích. Hmm. Vidíte nyní na snímku věci, které podle mého názoru vyžadují velkou pozornost a budu o nich podrobně hovořit. Takže za prvé, flexibilita působnosti a možnosti členských států ponechat si pouze služby z, těch, vlastně, z toho starého rámce působnosti univerzální služby. Problémem je to, že v textu nikdy nejsou stanovena kritéria, která by mohla být využívána například na hodnocení dostupnosti takových služeb, potřeby Eh, která by říkala, že je nutné nebo důležité tyto služby pocho, si zachovat a podmínky, za kterých se ta služba má zachovat. Pokud by se ty služby zachovaly ještě po dlouhou nebo mm, vlastně nejasnou dobu, tak by to vedlo k různé situaci v jednotlivých členských státech a také k pokřivení finanční pomoci a i vlastně mm, by se to týkalo zejména člen, členských států, které nemají tak vyvinutou elektronickou komunikaci. Za druhé, elektronický nebo internetový e, přístup k internetu, to je zatím ponecháno na členských státech. E, přístup ze zdola nahoru by mohl definovat, co opravdu uživatelé chtějí a čeho si cení v telekomunikačních službách ale pro členské státy je to poměrně obtížné. Je tam riziko nekonsistentnosti a také oslabování eh, těch vlastně společných, eh, té společné, té společné příslušnosti. Pokud se podíváme na speciální studii komise, eh, tak z roku 2009, tak um, ta ukazuje, jak je možné definovat jednotlivé koše těchto služeb a že to je docela obtížné. Takže by bylo dobré, abyste byly určité podrobnější pokyny pro členské státy a aby tam byla také jasná kritéria a jasné pokyny, jak si vybrat uh, určité služby, které mají být podporovány funkčním internetovým přístupem. Za třetí, eh, Hovoří se zde o eh, opatřeních pro dostupnost eh, versus opatření pro um, finanční dostupnost. Ukazuje se teď vlastně, jaké jsou důvody uh, problému, takže určité, určitá uh, ta opatření se týkají komerčních zájmů a jiná se týkají vlastně těch uh, nekomerčních problémů je možné možná využít stejný problém, pardon, stejný nástroj pro vyřešení stejných problémů. Ukazuje se také opakovaně, že povinnost univerzální služby je třeba nefunkční pro zavádění infrastruktury v nekomerčních oblastech. Jak opatření finanční dostupnosti, tak přístupnosti jsou zatím ještě neúplná a nedokonalá. Mám ještě podrobnější informace, ale teď tedy nechci ovšem hovořit, ale mám k tomu připravené eh, další snímky. Protože ta opatře, některá opatření zřejmě nebudou fungovat, protože nejsou finančně atraktivní pro firmy. A také nejsou efektivní z pohledu eh, toho konečného uživatele. Členské státy mají příliš volného manevrovacího prostoru a není tam také úplně jasně stanoveno, eh, jak, jak vypadá ta univerzální služba a kdo na ní má nárok, takže je důležité také definovat i terminologii já, to se vlastně ale týká celé té oblasti eh, povinnosti univerzální služby. Eh, čtvrtý problém se jedná eh, toho, jak to má být financováno a zda to má být financeno, zda má být univerzální služba financována pouze z veřejného rozpočtu. Výhoda je jasná, je to tedy, že to všechno bude spravedlivé, bude to spravedlivé pro všechny um, konkurenční firmy, může to být také lehčím způsobem eh, financováno. Ovšem pro členské státy to znamená, že to mají zaplatit ze svých vlastních rozpočtů. Zatím je to tak, že většinou se používají ta sektorální finanční um, systémy a finance, které tam jsou, jsou spíše nízké a ještě klesají. Na poslední řadě vím, že hovoříme o velice důležité politické koncepci a chci však ještě upozornit na některé nedostatky v terminologii, které také snižují účinnost univerzální služby. Například hovoří se o tzv. end users, konečných uživatelích, ale pouze článku 2 Evropského kodexu to nemusí být pouze fyzická osoba, ale i právnická osoba. A zejména v tom kontextu dostupnosti to nedává příliš smysl. Eh, máme tam stanoveno, že členský stát musí monitorovat vývoj ehm, malobchodních eh, sazeb podle a porovnávat je s příjmy fyzických osob. A já nevím, jak by to bylo možné také porovnávat tedy s příjmy i těch fyzických osob, eh, pardon, i těch právnických osob. Také je tam například to, že fyzické osoby by mohly získávat určité vouchery, to znamená určité dotace, ale znamenalo by to tedy, že byste mohly být i dotace i po, pro právnické osoby, ne, nebyl, by v podstatě znamenalo státní podporu, takže na to bych také chtěla upozornit, to je z mé strany vše, děkuji. Děkuji a nyní máme tedy čas na dotazy poslanců. Nejprve paní Charanzová, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat všem řečníkům za úvodní slova. Velmi zajímavé by bylo vyslechnout si odpověď komise na otázku pana Malého, protože ty jsou velmi relevantní. A, a já se chci zeptat na peníze, peníze, peníze, peníze. To je zásadní bod a rozumím tomu, co říká komise o tom, že přístup k internetu je vnímán jako jakýsi veřejný statek v současné době. Zároveň si přejete, aby toto hradili členské státy ze svých rozpočtů, ale slyším také obavy právě ze strany těchto států, kde peníze nalézt, jako to zaznívá z úst představitelů Řecka. Můžete nám reagovat na tyto obavy a jak probíhá diskuse v radě na toto téma? Pan, pan Nisteroj, děkuji mnohokrát za příležitost zajít trošku hlouběji, než eh, jak naznačovaly úvodní informace. Já mám stejnou připomínku, co se vlastně stalo. Na jednu stranu jsme měli evropský semestr, úsporná opatření a podle všeho se zdá, že od příštího roku bude ještě složitější pro státy investovat a zvláště z veřejných rozpočtů, protože investice bude nezbytné provádět během jednoho roku, zatímco zde je potřeba mít investice skutečně dlouhodobé. Právě investice do infrastruktury například se vracejí až za dlouhou dobu. Je potřeba mít dost času, stabilní prostředí pro investice, tak, aby bylo možné toto zrealizovat realizovat. Například v Nizozemsku ukazuje situace, že právě e, trh dlouhodobě řadu věcí dokáže vyřešit. Mám otázku. E, je nezbytné to regulovat nějakým kodexem, e, když máme politiku a evropský semestr? Hm, spe- doporučení specifická pro jednotlivé země. Pokud je to tak základní, pokud je to propojeno s investicemi ze strany členského státu, mělo by to přece být uh, E, také součástí hospodářské politiky, protože to je úplný základ. Hm, pokud chcete e, zajistit, aby internet věcí a 5G fungovaly, tak všechnu tuto infrastrukturu potřebujeme, ale je nutné to regulovat kodexem a pak čekat, co se stane? A nebo to souvisí s politikou, e, pomocí níž umožníte členským státům investovat z veřejných zdrojů. A tady se dostáváme ke specifické úloze Evropské unie. A rád bych věděl, jak tedy budete postupovat, pokud tedy e, umožníme investice ze strany členského státu. Znamená to, že rozdíly v Evropě de facto rostou a my chceme říci, že toto by mělo být zajištěné, dostupné Můžete si říci, že se buď e, vydáme do Řecka, vidíme, že to je skutečně nedostupné, nebo do toho musíme vnést další finanční prostředky, například z EFSI nebo z jiných fondů. E, otázka tedy je, zda toto e, chceme takto regulovat. A pak zazněla připomínka také o technické neutralitě, tedy neutralita a jakými prostředky toto používáme, jak zajistit technickou neutralitu. Tady během prvních kol jednání e, zazněly náznaky, že jsme šli příliš daleko, ale to je zásadní. Pokud vložíte e, svůj zájem na jeden typ technologií a pokud se tedy na ně zaměříte, tak je otázka, Eh, jak eh, to dopadne se zbytkem. Já bych velice rád slyšel vyjádření odborníků. Marlene Mici. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také všem vystupujícím za zajímavé prezentace. Chci se zaměřit na požadavky ohledně zdravotního postižení na základě zákona o dostupnosti pro osoby s postižením. Eh, zajímalo by mě, zda by komise mohla vysvětlit napojení tohoto kodexu na legislativu v oblasti zdravotně postižených. O obou těchto tématech ve výboru IMCO diskutujeme a diskutujete se také o tom, zda bychom ustanovení o dostupnosti měli e, doplnit do obou zmíněných dokumentů, tedy e, ocenila bych, kdyby se komise mohla v tomto smyslu vyjádřit. A co by tedy komise kam chtěla doplnit? Mám také otázku eh, pro eh, pana Moleda. Možná by se chtěl také eh, vyjádřit opatření, která jsou navrhována v kodexu, jsou vhodná. A je-li tam ještě něco, co by tam mělo být doplněno, aby byl kodex v tomto směru komplexní z hlediska informací, komunikací a dalších služeb. A samozřejmě včetně elektronických služeb, včetně služeb nouzového volání, což je velmi důležité, tak abychom snížili digitální rozdělení ehm, právě z hlediska osob s postižením v naší společnosti. Julia Reda. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také všem řečníkům. Mám jeden bod a jednu otázku taková vzájemná souhra mezi kodexem elektronické komunikace a kodexem dostupnosti pro osoby s postižením. A důležité je, abychom, pokud máme ambiciozní plány v aktu pro dostupnost, měli bychom to zapracovat také do kodexu elektronické komunikace, CC. A tady bych souhlasila s názory Evropského fóra pro zdravotní postižení. Zajímalo by mě, jak definujete finan... přístup k internetu, protože zástupce Českého regulačního orgánu zde tuto problematiku zmiňoval. A my rozhodně nechceme vytvářet takový dojem, že by funkční přístup k internetu zahrnoval některé služby, ale ne jiné. Musíme být velmi opatrní, abychom se neodklánili od zásady síťové neutrality. Místo, abychom zmiňovali specifické služby konkrétně formou seznamu, bylo by asi lepší stanovit základní zásady, například funkční přístup k internetu musí umožňovat lidem, aby se podíleli na životě společnosti. Ehm, a pak bychom ponechali na úřadu Berek, aby toto eh, interpretoval například co do šířky pásma. E, do budoucna bychom tedy pásmovou šíři do nařízení výslovně uvádět neměli, ale pokud jsme vágní, jako e, že zmiňujeme například sociální sítě, tak je taková definice příliš nejasná, příliš vágní a funkční inter- přístup k internetu může souviset jenom s rychlostí při stahování, nikoli s rychlostí při zasílání dat směrem na internet. Existuje nějaké jasné pravidlo, jakým by je Berek měl eh, pravidelně aktualizovat interpretaci z hlediska například šířky pásma? Paní Grapiny? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechla všechny příspěvky eh, s velkým zájmem a také jsem si přečetla eh, tiskové prohlášení komise, protože v tiskovém prohlášení komise se říká toto. Pro konektivitu a pro její zvýšení, to je naším cílem, tak během příštích deseti let bychom museli investovat 500 eh, miliard a musíme mít, a to už se počítá se deficitem 155 miliard. Takže neuvažovali jste více nad tím, eh, kde vezmete ty peníze, to vezmete z EFSI, eh, z Fondu pro strategické investice, protože vy v tom sdělení říkáte, uděláme něco, ale co udělat nemůžeme, protože na to nemáme peníze. A já využiji toho, že je tady zástupce Facebooku. Vy zase v jiném sdělení tiskovém říkáte komise, chcete, aby internet, internetové prostředí bylo bezpečnější pro uživatele a aby tam byly rovnější podmínky pro všechny. Vzhledem k tomu, že tady máme zástupce média, které využíváme téměř všichni, tak já bych říct, říci, Téměř každý den mi mý voliči říkají, že existují obrovské problémy s bezpečím, že se jim uh, dostávají do účtu, že se jim uh, Eh, nabourají do těchto účtů, že to funguje velmi špatně. Je to dotaz pro komisi. Jak zaručíte, že uživatelé eh, budou mít eh, spravedlivější prostředí a jak budete pracovat na bezpečnostních opatření, protože vy sami hovoříte o těch požadavcích na bezpečnost. Občané jsou velmi nespokojeni. Okay, so I just want to go back. Děkuji. Já se chci jenom vrátit k financování ještě jednou. Um, protože otázka, kdo tedy bude platit za to, abychom se dostali k někomu ve vzdálené oblasti, ehm, kde se to tržně nevyplatí a zda to tedy pravděpodobně bude vycházet z veřejného rozpočtu, tak dostanete eh, nátlak z 98, 98% populace, která vám bude říkat, proč by finanční prostředky z mých daní měly platit přístup na internet někomu, kdo si zvolil, že bude bydlet v nějaké zapadlé oblasti. Ehm, a slychám právě národní regulátory, které říkají, že by toto měli buď naučtovat sektorálnímu fondu, anebo naopak zaplatit z veřejných rozpočtů. Mohou se tedy rozhodnout, jak, jak budou postupovat. A pokud máme nějaké sektorální fondy, tak pak klademe otázku, kdo do nich přispívá. A záleží na tom, jaká služba se poskytuje. Tedy pokud jde o velmi základní službu, tedy dejme tomu hlasové služby, základní připojení na internetu, nikoli video on demand například, pak proč by měli ti, kteří streamují hodně videí, za tohleto eh, platit? Eh, pokud ta služba nedokáže nabídnout to, co chtějí právě oni. Ale pokud ta služba je tak navýší, že to video se tam stahovat dá, tak samozřejmě otázka, jak to spoplatnit. A zajímalo by mě, zda uvažujete o nějaké duální variantě, že se to buď nechá na státu, aby to hradil eh, v různých oblastech, anebo zda si tedy státy mohou rozhodnout i jinak, Eh, jak tedy budou řešit problémy vzdálených venkovských oblastí, nebo zda si třeba skupina jednotlivců může zvolit jiný nástroj, protože i toto slýchám z úst regulačních orgánů některých členských států. Chcete již reagovat na tyto otázky? Možná minuta každému? Máme k dispozici asi 8 minut a máme 8 řečníků, takže pokud vám každému stačí jedna minuta, prosím. Vážená paní předsedkyně, já si myslím, že mnoho otázek bylo namířeno právě na komisi, takže ale mohu je skloubit do určitých otázek. Takže za prvé, co se týče financování univerzální služby. Myslím si, že nejprve se musíme zeptat, co vlastně chceme primárně financovat. Pokud primárně financujeme finanční dostupnost a máme konkuren, kompetitivní trh v tom členském státu, tak možná ty dotace budou velice pouze okrajové, nebo ta nutnost těch dotací může být pouze okrajová. Třeba, že v, některých, v některém členském státu se ten stát rozhodne, že zapotřebí určitá doplňková podpora. Ale určitě to vůbec nebude mít žádné velké dopady na makroekonomické rozpočty. Pokud hovoříte o šíření sítí, tak jak už řekla profesorka Batura, povinnost univerzální služby zatím nebyla v této oblasti příliš eh, úspěšná nebo efektivní. A vidíme, že v členských státech, které eh, některé členské státy propagují různá schémata, která podporují rozšiřování širokopásmových eh, sítí, například v Spojeném království, tak víme, že v těchto zemích eh, mají poměrně širokou podporu jak eh, veřejnosti, tak i politiky. No a pokud se obecně ptáme, jak by to bylo s takovým nějakým obecnějším sektorálním fondem, tak opět záleží, jak si tu otázku postavíme. Myslím si, že by to bylo asi dost fiskálně obtížné nějak to rozdělovat. Pak jste se také nebo musíme se podívat na to, jaká je povaha té sítě. Také jste hovořili o nutnosti neutrality sítí. Musíme skutečně potrhnout, že pokud třeba nějakým způsobem výjimečně chcete uplatňovat univerzální službu na nějakém pevném místě, tak tam musí být naprostá neutralita technologií. Takže neznamená to, že všude budou třeba optická vlákna, nebo že, že tam bude všude bezdrátové spojení. A pak je tam ještě jeden důvod, nebo jedna věc, která se týká mobilních služeb. My jsme tam právě nechali vlastně takovou otevřenost nebo nejasnost i z toho důvodu, že vlastně ty služby neustále se jaksi mm, prolínají nebo mm, z, mm, je tam taková mlhavá hranice. Pak jste se také ptali ještě na tu neutralitu sítí. Já chci říci, že bez pochyby si nemyslíme, že funkční internetový servis by měl být omezen pouze na nějaký eh, seznam, eh, který tam máme. To je takový velice obecný seznam. To je skutečně pouze jenom takové vodítko úplně minima nějakých služeb, protože také se může stát, že vlastně i tyto služby, nebo že se to vlastně všechno velice rychle změní v čase, že se to vyvine někam úplně jinam tím hlavním eh, testem, tou, tou hlavní zkouškou, o tom se hovoří v článku 10, je to, že v každém členském státu stanovíte jako kritérium to, co využívá většina populace. A pokud eh, to využijete jako určitý standard, tak získáte relativně dynamický standard, podle kterého pak členský stát může posuzovat další vývoj protože v některých členských státech velice eh, rychle může být třeba tím kritériem poměrně vysoká rychlost, na rozdíl od jiných. Pak jste se také ptali na vztah mezi ustanovení kodexu, která se týkají os, nebo jaké je propojení toho Evropského kodexu a Evropského aktu o přístupnosti. Myslíme si, že to jsou dva akty, které se doplňují. Už to bylo trošku schrnuto i v té přednášce pana kolegy, který zastupoval European Disability Forum. Akt o přístupnosti stanoví různé technické standardy a Evropský kodex podle nás vytváří různé doplňkové dodatečné závazky a povinnosti, například eh, ta finanční dostupnost těch konečných zařízení. A ideálně by Evropský kodex a Evropský akt o přístupnosti měly jít ruku v ruce, i když tedy jsou tam jiné časové eh, lhuty, jiná časová nastavení, takže to nebude fungovat úplně paralelně. Myslím si, že už jsem vyčerpal svůj čas, takže dám slovo dalším. Já bych vás poprosila, zda byste nemohl vše to, co jste teď řekl, nám zaslat písemně, protože já bych potřebovala ty vaše argumenty. Um, chtěla bych tomu opravdu, chtěla bych to opravdu pochopit. Poprosila bych vás, abyste nám to dal písemně, abychom se na to soustředili, protože na toto téma je, existuje mnoho otázek, jak se vlastně ty peníze pak eh, vrací, nebo jak, se to, jak je to s tím financováním. A já ráda bych to také pochopila. Takže teď dávám slovo dalším. Pan Malý. Ano, děkuji, já mám možná dva body. Já se domnívám, domnívám že funkční internetový přístup by neměl být něčím menším než efektivní přístup. Lidé se zdravotním postižením a lidé, kteří jsou třeba ohroženi chodobou nebo lidé s různými zvláštními potřebami, by měli mít přístup ke, stejným, ke stejnému formátu internetu jako e, ostatní lidé, jako běžní uživatelé. Univerzální službu chápu jako službu, která je dostupná a souhlasím s profesorkou Baturou, že univerzální služba zatím není úplně dobře nastavena na to, aby zvýšila celkový přístup třeba k optickým sítím. Není to zkrátka ten nejlepší nástroj. V Evropské unii existuje mnoho, mnohem lepších nástrojů, které by mohly pomoci k Eh, v tomu eh, cíli například ESIF fund nebo Junckerův fund a další tyto fondy. Myslím si tedy, že univerzální služba by se měla využívat zejména k tomu, aby byli byly eh, dostupné internetové služby, dostupné internetové připojení pro osoby se zvláštními potřebami. Takže si myslíte, že tedy ten trh, že tedy trh by měl zajistit eh, ty, ty sítě a že potom stát by se měl, eh, by se měl, by se měl mm, vlastně postarat o, o to připojení? Nevím, jak by to také bylo v těch odlehlých oblastech. Tak další řečník, prosím. Děkuji, já k tomu už nemám příliš, co bych dodal. Sdílím názory, které zde zazněly, zejména názory komise. Mohu říci, že pokud chceme funkční, nebo ten pojem funkční internet, to je vlastně pojem, který vychází z toho stávajícího rámce, ale pro nás funkční internet je přístupný internet, a musíte být otevřená regulace. Nemělo by to být nějakým způsobem více značné nebo nejasné. Já bych rád zareagoval na konkrétní dotaz, která se e, týkala bezpečnosti nebo zabezpečení. E, Bereme to velice vážně, spolupracujeme s vládou, s různými speciálními Eh, orgány a snažíme se všechny tyto problémy řešit. Já sám se tím konkrétně nezapí, nezabývám, ale mohu třeba požádat některé své kolegy z těch příslušných týmů, aby vám poskytli podrobnější informace, pokud vás to zajímá. Mm, děkuji, já jsem zástupce z BEUK, eh, Evropské spotřebitelské organizace. Co se týče toho funkčního internetového přístupu, také chceme říci, že to slovo funkční vlastně není v té směrnici nějak definované. Bylo by lepší říci, že ta minimální služba má být flexibilní a členské státy si to pak mohou eh, jak si ušít na míru podle svých potřeb a pak by to třeba mohli každoročně přeskoumávat, zda stále to vyhovuje jejich potřebám. A pak ještě co se týče financování, my se domníváme, že by to měly být členské státy, kdo se rozhodne, za to půjde ze státního rozpočtu nebo z toho stávajícího modelu, který eh, zatím zřejmě vede k nejlepším výsledkům. Pan Alejandro? Mm-hmm. Děkuji, že jste také e, zmínili takzvanou digitální průrvu, která zcela jistě existuje. Například třetina osob se zdravotním postižením vůbec nemá přístup na internet a e, lidé třeba nemohou, některé nemohou třeba samostatně telefonovat a pokud třeba jedou do jiného členského státu, tak vlastně neví, jestli budou moci volat na to tisňové mm, číslo 112, že zcela jistě je tady prostor pro zlepšení. My jsme rovněž doporučili určitá ustanovení, která by tam mohla být navíc v tom Evropském kodexu pro elektronické komunikace, abychom zajistili minimálně to, že tam budou ty text relay services a video relay services pro osoby, kteří je chtějí využívat a že operátoři také budou používat technologii Total Conversation. Ještě je zde jedna důležitá věc, která není v tom návrhu zahrnuta, to je ta interoperabilita těchto služeb. Chceme být schopni, eh, nebo chceme, aby lidé mohli volat komukoli v celém světě, aby mohli využívat tu technologii real, eh, real time text anebo total conversation. A pak ještě mám poslední komentář, který se týká Eh, doplňkovosti Evropského kodexu a Evropského aktu o přístupnosti. My souhlasíme s tím, že potřebujeme oba akty, abychom, aby zde byla lepší propojenost v Evropě a lepší dostupnost. V Evropském kodexu by se také mělo hovořit, že je důležité, že E, i některé věci vlastně z toho Evropského kodexu by měly být v tom Evropském aktu o přístupnosti, které se týkají výrobků a služeb. nyní paní Olga Batura. Děkuji. Ta otázka, odkud, kdo by to měl všechno zaplatit, to souvisí pak ještě i s otázkou dostupnosti a finanční dostupnosti a tak i s tou funkčností internetového propojení. Já v zásadě podporuji to, co říká komise. Za prvé, kolik by stála univerzální služba? Eh, bude stát tolik, mm, podle toho, zda se rozhodneme, eh, finanční dostupnost nebo pouze dostupnost. A pokud budeme podporovat pouze finanční dostupnost, tak stejně bude záležet, o co nám vlastně půjde, jak si nadefinujeme ten funkční internet, to znamená, jakou rychlost eh, budeme podporovat. A na tom bude záležet, kolik, jaké budou náklady na tu univerzální službu. Třetí bod. Problém s těmi náklady na univerzální službu jsou také s tím, že vlastně ani nevíme, kolik teď přesně nás stojí ta povinnost univerzální služby, jaké jsou ty náklady teď, protože ne všechny členské státy vůbec aktivovaly různé režimy financování. A v některých členských státech se vlastně nepoužívají ty kompenzace, anebo jsou tam eh, velice restriktivní eh, podmínky pro čerpání těch kompenzací, což bývá velice obtížné. A další argument. Eh, pokud já vím, nejsou k dispozici žádné veřejné údaje, které by nám řekly, kolik ty země které využívají eh, ty fondy pro univerzální službu, kolik na to vynakládají. Já, já si myslím, že Španělsko je jediná země, která každý rok eh, zveřejňuje čísla a každý rok se ta čísla snižují, i když Španělsko do té univerzální služby za, za, eh, zahrnulo i širokopásmový internet. Takže je dost těžké hovořit o těch nákladech. Nejprve se to musí vypočítat. Jsou zde určité extrapolace, které byly učiněny ve studiích komise, takže máme určitá eh, orientační čísla pro tvůrce politik. A ještě mám jednu poznámku. To se týká síťové neutrality v kontextu funkčního internetového přístupu. To je velice, to je otázka, která je na místě. Už jsme se tomu věnovali a už i kolegové panelisté k tomu hovořili. Já říkám, že funkční internetový přístup může a měl by být definován členskými státy na vnitrostátní úrovni, což je skvělé, protože to členským státům dává mnoho flexibility a také i náklady na povinnost univerzální služby budou pro každý členský stát jiný, protože záleží, jak si členské státy nadefinují ten funkční internetový přístup. Nicméně Evropská unie musí přinést alespoň určitá vodítka pro kritéria a metodiku, jak vybrat nebo jak nastavit ty, eh, ty normativy. A teď už jsme se ptali, jak to udělat. Má tam být nějaký seznam eh, zásad, nebo mají tam, mají tam být nějaké pokyny. To je všechno otevřené k další diskusi. Je tam celá řada možností, které jsou všechny dobré. Děkuji. Nyní se dostáváme k druhé části našeho panelu. A teď eh, to pořadí panelistů změníme, aby mm, ti, kteří mluvili předtím naposled, mluvili nyní, takže nejprve vystoupí paní Kajli tam. Paní Kajli je odbornicí v centru, které se zabývá reakcí na tísňová volání v Estonsku. A otázkou bude, jak eh, s těmi novými telekomunikačními možnostmi jdou ruku v ruce různá ta tísňové služby. Dobré odpoledne. Já bych ráda doplnila, že eh, Centrum pro akutní reakci v Estonsku eh, je specializovaným centrem pro celé Estonsko je eh, velice dobré, že zde mohu hovořit, protože mohu hovořit o eh, nejdůležitějším projektu své kariéry AML a eh, je to téměř deset let, co se této problematice věnuji. A zatímco Eh, mobilní lokalizace na vyšší úrovni je pro nás velice důležitá. Téměř 90 nouzových volání na 112 eh, se odehrává z mobilních telefonů a klíčový prvek lokalizace volajícího eh, byla donedávna velmi nepřesná. Lokalizace zajišťovaná provozovateli sítí ve venkovských oblastech byla někdy na desítky kilometrů čtverečních, přesná tedy nepřesná. A když eh, eh, záleží na každé minutě, na každé vteřině, eh, není dobré ztrácet čas specifikací lokalizace volajícího, ale Vzhledem od, ke změně v roce 2016, od roku 2016 eh, máme v Estonsku příležitost díky Evropské asociaci pro nouzové volání příležitost přesněji lokalizovat volajícího s využitím tzv. AML, Advanced Mobile Location, Ačkoliv tato mobilní lokalizace na vyšší úrovni není až tak složitá, e, v podstatě na všech telefonech s Androidem již e, ten to mechanismus může fungovat, jenom je nutné jej zrealizovat, jakmile budou k tomu záchranné služby připraveny. A pro lidi je to také velice pozitivní. Není nutné, aby si uživatel cokoliv do mobilu stahoval a je to také služba, která je zdarma. Znamená to, že když voláte 112 nebo jiné nouzové číslo, tak lokalizační služby v mobilním telefonu se okamžitě aktivují a během volání už nouzové služby dostávají informace o tom, kde se volající nachází. To se nyní uplatňuje v Estonsku, ale také v Litvě a ve Velké Británii. A také to funguje v Rakousku a několik dalších zemí tento systém testuje. Já bych ráda v této souvislosti ještě zmínila, že když jsme tento systém nasadili v Estonsku, tak všechny Eh, slu, nouzové služby o to měly zájem a zajímalo je také, jak vyvinout lepší možnosti lokalizace volajícího. A nyní máme zhruba 700 lokalizací, které získáme během jediného dne. A téměř 90 volajících se daří lokalizovat s přesností 50 metrů. Podívejme se na tuto mapu. 50 metrů je 50 metrů, ale pokud to srovnáme s dřívější lokalizací eh, eh, NML, eh, MNO, která je znázorněna vlevo modrou barvou, tak vidíme, že 50 metrů je už velmi přesná lokalizace. A to je tady eh, eh, příspěvek z reálného života. Děti volali 112, eh, když zaznamenali požár. A my jsme viděli tuto modrou barvu, která má rádius více než 100 metrů. Ale problém byl hlavně v tom, že děti, které volaly na 112, v této oblasti vlastně nebyli. A když nás volali, tak byly tyto děti velmi rozrušené a znali název ulice, kde byla potřeba pomoc, ale neznali eh, přesné umístění domu a my jsme v této situaci využili AML, které lokalizovalo na základě Wi-Fi a díky tomu jsme mohli včas vyslat požárníky, záchranáře a sanitky. A e, dětem bylo takto díky této lokalizaci velmi rychle pomoženo a vše dobře dopadlo. Další příklad e, z reálného života. Tato modrá barva označuje lokalitu, kterou původně eh, zjišťoval systém MNO, kde je rádius více než jeden kilometr. Je to venkovská oblast, eh, kde auto sjelo ze silnice a lidé nevěděli, kde se nacházejí neměli sice vážná zranění, ale přesto potřebovali pomoc, eh, protože se eh, vozidlo dostalo mimo silnici a nedokázali se vrátit, v podstatě zůstali v, eh, v neznámé oblasti nedokázali přesně říci, kde se nacházejí, ale díky AML se nám podařilo je lokalizovat velmi přesně na základě GPS. Se podařilo snížit ten akční rádius pro vyhledávání zhruba na 9 metrů. Proto eh, mohu říci, že takových příkladů bych mohla citovat ještě více, kde nám systém AML výrazně pomoci. A já jsem eh, na základě toho došla k závěru, že eh, vybavení mobilních telefonů systémem AML by mělo být také součástí návrhu úpravy Evropské elektronické komunikace, tedy kodexu Evropské elektronické komunikaci. A také máme studie, které probíhaly v rámci projektu 112, HELP 112. A závěrem bylo, že díky takové lokalizaci se za 10 let podaří ušetřit 95 miliard eur a zachránit 7,5 tisíce životů. V Estonsku tento systém velmi podporujeme, eh, protože eh, lepší lokalizace může výrazně pomoci. A myslím si, že podobné to bude po celé Evropě. To je ode mě všechno. Děkuji. To je nesmírně zajímavé. Děkujeme mnohokrát. A nyní požádám Martina Salmana z Dánské spotřebitelské organizace, ehm, aby se k tomuto tématu vyjádřil. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, děkuji také paní zpravodajce a všem poslancům ve výboru. Já jsem velice rád, že jsme si mohl vyslechnout tyto konkrétní prezentace. Já bych zde měl spíše obecnější vyjádření a to jednak že vítáme iniciativu Evropské komise posílit sektorově specifický režim ochrany spotřebitele. Víme, že například eh, drž, hodnocení trhu, tak jak uvádějí naši eh, eh, spotřebitelé, eh, ještě žádá podstatná doplnění, tak abychom zajistili lepší koordinaci všech úsilí. Dále plná harmonizace spotřebitelských práv je problematická. Zaznamenáváme obrovské rozdíly mezi různými zeměmi v úrovni ochrany a také ve vývoji trhu, zvláště v některých zemích. A musíme si uvědomit, že pokud plně všechno harmonizujeme, bude obtížné pro národní organizace a orgány vyvíjet také nové produkty a nové systémy na trh. Dále bych rád poukázal na to, že vítáme rozšíření rozsahu působnosti tak, aby zde byly zařazeny také služby digitální komunikace jako WhatsApp a Skype, OTT tedy. Znamená to, že spotřebitelská ochrana z hlediska důvěrnosti eh, a spolehlivosti bude tedy zajištěna pro ty, kteří tyto služby používají. A další věc, o níž bylo dříve jednáno a pak trošku zapadla do pozadí a nyní se opět objevuje na pořadu dne. Eh, to se týká nedostatečného fungování jednotného trhu na, eh, pro mezinárodní eh, internetové telefonní hovory, které mohou být eh, vedeny z jednoho státu do druhého a které představují podstatnou část provozu na internetu. A myslím si, že to je téma, které je relevantní také pro řadu Eh, poslanců. Jsme velice rádi za podepsání memoranda s Beukem a myslím si, že eh, právě teď je správná doba, abychom tuto problematiku řešili, eh, tedy aby spotřebitelé, bohatí i chudí, měli možnosti takto komunikovat, zvláště v Evropě, která je stále více propojená. Děkuji. Děkuji. Nyní Kevin Martin z Facebooku. Děkuji. Facebook také vítá myšlenku harmonizovaného rámce napříč členskými státy. Zvláště si ceníme toho, že se zde uvažuje o technických rozdílech mezi jednotlivými typy služeb Eh, uvědomujeme si, že je důležité eh, si také uvědomit různé typy služeb. Telekomunikační sítě, které mají eh, vysoké fixní náklady a velice málo také infrastrukturních změn. Nařízení proto vznikla proto, aby byly chráněni koncoví uživatelé. Naproti tomu online služby nepotřebují tak drahou základní infrastrukturu. Vstupní náklady jsou nižší a takto vzniká výraznější konkurence ehm, spotřebitelé si mohou stahovat a mazat aplikace tak, jak si přejí. Nevznikají takto dlouhodobé kontrakty a proto poskytovatele musí také pravidelně a často soutěžit o eh, uživatele. Eh, my uvítáme rozumnou regulaci, která bere v úvahu technologické rozdíly a také umožní společnostem jako Facebook dále inovovat, například rozlišení mezi Eh, poskytováním komunikačních služeb, které jsou buď založené na čísle, nebo jsou nezávislé na čísle, protože se zde snažíme pojmout rozdíly mezi různými službami, tedy eh, službami, které poskytují kontakt uživateli s veřejností. A to by mělo být také klíčem eh, v rozlišování přístupu ze strany legislativy eh, v kodexu, protože jsou zde rozdíly. Například telefonní čísla plní určitou funkci, směrují volání, umožní spotřebitelům zavolat kdykoliv, komukoliv, kdykoliv. Naproti tomu řada nezávislých služeb čísla nepoužívá, eh, nemá rutovací funkci, nejsou napojeny na veřejnou telefonní síť nevyužívají čísla spolučísel čísel a pokud vůbec žádají spotřebitele o telefonní číslo, použijí ho jenom jako číslo pasu nebo číslo sociálního zabezpečení jako e, identifikátor, který je jedinečný. A to jsou tedy služby na číslech nezávislé, například na řízení pro fakturaci když nemají ani faktory nebo kontrakt teční povinnosti, když ani na kontraktu to není založené. Zároveň tam eh, to bývá spojeno s poskytovateli a velice často tito poskytovatele těchto služeb ani nepoužívají eh, seznamu čísel. Ještě zmíním přístup k nouzovému volání. Možnost, aby se lidé dovolali pomoci, když dojde k nouzové situaci, má zásadní význam. A eh, na to jsem se zaměřoval, když jsem byl předsedou Federální komise pro komunikaci v USA. Toto umožní také spotřebitelům komunikovat i s rodinou a přáteli během nouzové situace. Důležité je, aby nouzová volání byla spolehlivě dostupná a přesná. Přístup k číslu 112 také vyžaduje, abychom dokázali lokalizovat volajícího, tak jak tady bylo správně zmíněno. Lokalizace má význam ze dvou důvodů. Jednak je důležité vyslat eh, záchranáře do správné lokalizace lokality a co je ještě důležitější, znát lokalizaci volajícího je důležité, aby byl hovor směrován také na správné služby. Veřejná telefonická síť umožnila automatickou identifikaci lokality a napojení na správnou odnož záchranných služeb právě díky této informaci o lokalitě je také součástí eh, sítí, které zajišťují veřejnou bezpečnost. V současné době není persistentní přístup k informacím o lokalitě. Informace od samotných mobilních telefonů přes Wi-Fi nebo GPS mohou výrazně zlepšit eh, informace o volajícím a doplnit dostupné informace, které již existují, ale samo o sobě nestačí pro informace o síti. Jednak přesnost velmi často závisí na dostupnosti datového spojení a eh, může se obrátit na poslední login na Wi-Fi. Také e, to závisí na tom, zda uživatel vůbec povolil lokalizační služby, lokalizaci svého telefonu. A to zcela jistě není automatické. A stejně problematické je i to, že některé záchranné služby nedokáží zvládnout tyto lokalizační služby, museli by upgradeovat své technologie, které využívají. Facebook si uvědomuje, že v budoucnosti budou technologie procházet dalším vývojem. A souhlasíme s tím, že bychom měli spolu s dalšími experty studovat, jak tyto služby a technologické služby můžeme nejen poskytovat, ale dále zdokonalovat, jak jsme slyšeli z úst našich panelistů. Podporujeme takový přístup, který zachovává online hráčům možnost dále inovovat a zdokonalovat své služby. Děkuji vám. Interesting. When I pick my hands... Ano, to je opravdu zajímavé. Já když eh, zavolám přes mobil svému synovi, a mm, používám instant messaging, tak e, vlastně nemám příliš velký, nemá to příliš velký efekt, ani než když používám jinou službu. A teď dám tady slovo zástupci firmy Orange. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Uh, my tedy méně podporujeme tuto část v porovnání s jinými částmi kodexu, protože mm, sem spadá internetový přístup, interpersonální komunikace a také třetí kategorie signálních servis, eh, služeb. Musíme eh, říci, že ta třetí kategorie eh, se týká pouze těch přenosových služeb a nepatří tam služby, které spadají do té skupiny interpersonální, komunikační služby a nepatří tam vlastně ani ty informační služby, které už jsou součástí směrnice o elektronickém eh, obchodu. Takže vlastně všechno by spadlo do té třetí kategorie. Je důležité, aby tam byla konzistentní podpora pro uživatele a aby tam nedocházelo k nervným podmínkám a k pokřivení trhu. Kodex navrhuje, že práva uživatelů by měla být plně harmonizována v celé Evropě, aby byl také podpořen, aby bylo podpořeno mm, dotvoření jednotného trhu. Měl by zde být eh, přístup k internetu a interpersonální komunikační služby. Eh, ustanovení 95 až 100 vyžadují sjednocení a zjednodušení. Komise by měla dobře zvážit nákladovou přínosnost, mm, také zvažování parametrů kolísání kvality přenosu a parametrů latence. Pak jsou tam také návrhy, které se týkají možnosti pře, eh, přestupu k jinému poskytovateli switchingu, ale tam se hovoří Pak je tam ještě možnost, nebo pak je tam ještě otázka, která se týká těch balíčků, těch svázaných produktů, eh, kde mohou být třeba tři nebo čtyři nabídky ale není možné použít obecně různá ustanovení, která se týkaly jiných produktů. To nedává smysl. Takže my bychom chtěli, aby všechna tato ustanovení byla znovu posouzena a abychom více vycházeli z eh, ustanovení, která se týkají otevřeného internetu, spotřebitelského práva a aby také proběhla řádná analýza nákladů a přínosů pro konečné uživatele i pro ty poskytovatele. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ondřej Malý, který zastupuje Radu Českého telekomunikačního úřadu. Ano, děkuji za slovo. Takže co se týče ochrany spotřebitelů, já si myslím, že to je zcela jistě jeden z hlavních pilířů tohoto regulačního rámce. Musí, efektivní ochrana spotřebitele je ale svázána i s efektivní konkurencí a hospodářskou soutěží. Já vám ještě později dám příklad. Nejprve bych chtěla říci, že plná harmonizace pravidel pro ochranu spotřebitele možná nebudou úplně eh, nutná, protože už teď třeba existují některé členské staty, E, třeba skandinávské státy, Rakousko, Polsko, Irsko, kde už teď je vlastně ta, kde ta pravidla jsou dobrá, kde vlastně ti poskytovatelé vůbec ani nejsou schopni nějakým způsobem se špatně chovat e, e, k těm spotřebitelům. Nicméně zase existují členské státy, kde dochází k různé újmě, třeba v posledních letech, újmě těch spotřebitelů. A u těchto členských států tam by ta plná harmonizace změnila. Například v České eh, republice máme speciální ehm, výjimku, která se týká snížení eh, ceny, nebo která se týká snížení určité klauzule pouze o 20% v určité situaci. A já nevím, jestli by to šlo ještě potom uchovat. Zde vlastně se jedná o směrnici, ten elektronický kodex je směrnice, Není to nařízení. Myslím si, že pokud někdo usiluje o plnou harmonizaci, mělo by to být nařízení a nikoli směrnice. A pak jsou tam ještě další části, které by vlastně mohly spíše poškodit ochranu spotřebitele. Například eh, jednostrané změnění smlouvy, pokud by, tam, eh, pokud by to vlastně bylo pouze k exkluzivně ku prospěchu konečného uživatele, tak by vlastně to nemohlo být eh, provedeno. Otázkou je tedy, kdo to posoudí. Já teď hovořím ze své vlastní zkušenosti. To, co poskytovatel považuje za prospěch pro uživatele a to, co uživatel sám vidí jako prospěch, to může být něco naprosto odlišného. Pokud poskytovatel bude mít právo eh, rozhodnout se, co je tedy ku prospěchu a ne, ne, to může být poměrně rizikové. Například v České republice máme tedy bohužel takový zákon, který říká, že spotřebitel musí být eh, eh, informován o změně smlouvy, pokud vlastně, pouze pokud to má velký negativní dopad na toho spotřebitele. Je to tom od roku 2014 co má to velký dopad na správskou soutěž. Například eh, eh, klesají eh, čísla v porovnání od roku 2014 až 2016 a v podstatě to způsobila pouze velice malá změna nebo malé ustanovení v zákonu. Takže já si myslím, že to jsou všechno věci, které jdou proti té, mm, proti té stávající povinnosti univerzální služby. Takže si myslím, že komise by možná měla ještě učinit více v tom, aby vymáhala prosazování směrnic, které sama, nebo které tedy s parlamentem schvaluje. Pak jsou tam ještě určité drobnější věci, které se týkají spotřebitelského práva. V některých věcech se to vlastně týká pouze spotřebitelů a v některých věcech se to týká spotřebitelů, ale i mikropodniků a malých a středních podniků. Někdy to nedává úplně smysl. Pak je tam také otázka OSVČ, mm, kteří jsou vlastně jaksi, nebo nevím, jestli by tam měla být explicitně i tato kategorie e, vzata v úvahu. Děkuji a nyní tedy nakonec pro, eh, ještě eh, Nakonec ještě promluví zástupce komise. Máte poslední slovo. Ano, děkuji. My většinou nejsme tím, kdo má poslední slovo, ale děkuji za tuto příležitost. Já bych ještě vás chtěl ujistit, nebojte se, nebudu probírat eh, všechny položky toho snímku, jenom je to tak jaksi pro zajímavost, protože si myslím, že tento snímek eh, poměrně dobře ilustruje jeden aspekt toho, o co se snažíme ve svém návrhu. Máme zhruba tři cíle. První cíl je zaručit vnitřní trh pro, konečné, pro služby pro konečné uživatele, protože, jak už bylo řečeno, je to vlastně taková část trhu, kde by ještě mohl být další eh, růst. A my bychom tam chtěli jakousi flexibilní plnou harmonizace. Flexibilní, protože právě proto je to směrnice, takže směrnice stále ještě ponechává určitý manévrovací prostor, jak členské státy té jednotlivá ustanovení provedou. E, budou tam e, náročné společné standardy, které budou vlastně i třeba důležité pro ty, kteří aspirují na to, aby byli celoevropskými poskytovateli. Druhým cílem bylo adaptovat a modernizovat pravidla, která již existují. Mm, například jsme zjistili, že různá ta ustanovení jsou v rozporu s horizontálními pravidly spod, ochrany spotřebitele. Není jich tolik, ale také tam jsou některá ta ustanovení, to také součást celého procesu. Také jsme našli řadu oblastí, kde je nutná výrazná úprava eh, sek, eh, pravidel specifických pro jednotlivé sektory. Tam je nutná eh, adaptace z důvodu vývoje, například různé způsoby řešení sporů, také i to, že třeba vzrostl význam těch různých svázaných produktů. Mm, také tam nejsou úplně jasná pravidla o použitelnosti jednotlivých Eh, ustanovení v určitých situacích. Také jsme zjistili, že čím je důležitý, že, že zatímco tedy se zvedá poptávka po internetu, tak je důležitá takzvaná přenositelnost čísel. Ještě řešíme celý, celý ten proces, aby tam nebyly žádné další náklady, aby celý ten a aby tam vlastně byl eh, je tam je důležité, aby byla i přenositelnost eh, toho internetového připojení, aby to všechno bylo velice plynulé, aby spotřebitel jaksi bezbolestně mohl přejít k jinému poskytovateli internetu. Pak samozřejmě některá pravidla vyžadují aktualizaci Eh, ze své podstaty. A také jsme mm, se zamýšleli i nad rozsahem působnosti některých ustanovení a to o tom hovoří ta dost nečitelná část tohoto snímku. To znamená, jsou zde různé kategorie komunikačních služeb, které eh, také jsme brali v úvahu to, že některé služby se využívají stále více, to znamená internetové služby, také ty interpersonální komunikační služby, a pak jsme chtěli eh, upravit rozsah působnosti který, eh, těch eh, služeb pro uživatele pro tyto oblasti. Mm, obecně je uznáváno, že například přístup k internetu je velice důležitý. Na radě i v občanské společnosti, i zde ve výboru se vede debata, která jedna se týká o významu těch přenosových služeb. To zde také dnes už zaznělo. Pokud se podíváte na tuto tabulku, nebo na tu předchozí tabulku, tak vidíte, že úplně v tom pravém sloupci už rozlišujeme mezi použitelnými pravidly. Další oblast, o které se hovoří, je e, to, o čem už hovořil Kevin Mátem, to znamená e, jiný režim, který se týká služeb založených na číslech nebo služeb nezávislých na číslech. Nevíme, jak to tedy přesně je s nějakou tou dělicí čárou, spíše tam jsou různé funkční rozdíly v těchto službách, ale myslíme si, že určité rozlišení je nutné, abychom se mohli zaměřit více na služby, které se stále více odlišují od takových těch tradičních telekomunikačních služeb. Velice rádi se pustíme i do specifické debaty. Hmm, máme zde i příklady velice podrobných eh, položek, ale myslím si, že je dobré mít tak obecně na paměti nutnost rovnováhy a toho, že alternativou k takovému rozdělení je otázka zda ochrana konečného uživatele se potom týká některých specifických služeb. Já bych eh, k tomu ještě možná řekl dvě věci, k tomu, co už zaznělo, možná tedy spíše tři věci. Za prvé, Vyslechli jsme si prezentaci o té tísňové lokalizaci, to je velice důležité. I v Evropské unii na tom pracujeme, máme tu mm, ten eh, program s číslem 112 a také hovoříme o veliké důležitosti tohoto, nebo paní tam hovořila o tom, jak je užitečný ten systém AML, a také, že je důležité využívat nové technické standardy a zavádět je tehdy, když už trh je připraven, ale my máme pocit, že zatím třeba ještě v Evropě tedy ten trh není úplně připraven na tento krok. Druhá věc. Komentáře, které učinil můj český kolega, se týkaly toho, že se může lišit eh, vnímání eh, spotřebitele a poskytovatele. Opravdu by to nemělo být na tom poskytovateli, aby to porovnal. Měl by to být nějaký pověřený orgán, který to potom pově- který to eh, posoudí. Zda tedy ale to tedy samozřejmě se nechci jaksi vyjadřovat k českému zákonu, ale spíše se to týká toho našeho ustanovení. A pak mám ještě jeden komentář, který se týkal dlouho těch eh, dálkových hovorů, mezistátních hovorů. O tom říkal pan Martin. Už jsme o tom hovořili, když jsme projednávali nařízení TSM. My jsme hovořili o tom, že po třech letech, až se začnou používat eh, chytré telefony, mm, které umožňují mm, celou řadu nových eh, způsobů technologií, že tedy na to pak zareagují i eh, ti poskytovatelé těch fixních telefonových služeb. Máme pocit, že vlastně Eh, jsme uprostřed legislativního procesu a ta situace se mění, takže nyní bychom se spíše raději soustředili na jiné věc. Já bych teď ještě ráda požádala, zda byste nám mohli dát příklady nějakých těch služeb OTT, na jedné straně založených na číslech a na druhé straně nezávislých na číslech. Možná pan Martin. No já tomu, je to taková obecná. Já mám ještě od, obecnou otázku. Víte, že tam je trošku problém e, vztahu mezi definicemi v kodexu. Mohu, mohu se teď zeptat? Mohu položit otázku? Ptá se řečník. Já jsem chtěla ještě zapojit možná další. Máme zde ještě zástupci, zástupkyni firmy Microsoft která chce hovořit. Možná se chce vyjádřit eh, k, k těm službám OTT nebo ke Skypeu. Ano, děkuji. Já jsem také velice ráda, že jste nás přizvali a že zde můžeme vystoupit. A zareaguji na to, co říkal pan Nestoroj. Je pravda, že existuje velice silné propojení mezi definicí a mezi ustanovením, které se týkají ochrany konečných uživatelů naše služby Skype patří vlastně do různých pilířů. Komise nyní definuje tyto věci. My máme e, některé služby, které jsou jasně založené na číslech a pak jsou to ty vlastně dvojcestné způsoby a pak máme ale i služby, které jsou nezávislé na číslech ta naše služba Skype, kterou zřejmě tady asi lidé znají nejčastěji, to je služba založená, pardon, to je služba nezávislá na číslech, ale můžete ji využít třeba i tak, že vlastně voláte na nějaké číslo PSTN a na druhé straně vlastně zase někomu tedy může volat někdo přes internet. Mm, souhlasím s firmou Orange, že by se měla být určitá harmonizace. A pak také souhlasím i s tím, co říkal eh, kolega, že jsou rozdíly mezi službami založenými na číslech a službami nezávislými na číslech, ale třeba ty naše služby vlastně spadají do obou těch kategorií. Takže když se pak zamýšlíme nad tím, jakou ochranu potřebuje spotřebitel, tak oceňujeme to, co říkal Antony Vílen, hovořil o tom, že to musí být flexibilní a že opravdu je důležité brát jednotlivé ustanovení po ustanovení a všechno přeskoumat. Dovolte mi pár příkladů. Přenositelnost čísel. S touto povinností hm, souhlasíme, týká se to vlastně i Skypeu. Můžeme také říci, že u těch eh, služeb, eh, těch jednocestných, mm, máme různé mm, info, eh, určité povinnosti, například ty notifikace, administrativa, která se týká PSTN, ale pak tam jsou některé povinnosti, které nechápeme, které nedávají příliš smyslu. Například kvalita přenosu, to je těžké, protože to záleží třeba na kvalitě internetového spojení. A pak jsou tam ještě další věci, které podle nás by nemusely být nutnou povinností pro poskytovatele OTT. E, můžete si zkrátka třeba vybrat jinou službu. Pak tam jsou třeba požadavky na informace při uzavírání smlouvy. To jsou vlastně všechno povinnosti, které jsou odvozené obecně ze spotřebitelského práva, nejsou úplně nutné pro, konkrétně pro tyto služby, takže my bychom vítali to, aby výbor IMCO se ještě jednou podíval na jednotlivá ustanovení a zamyslel se nad tím, zda ta ustanovení jsou rozumná pro ty konkrétní služby. A my k takovému procesu bychom velice rádi přispěli a velice rádi bychom se do něho zapojili. Já se ještě ptám, zda někteří další poslanci by se chtěli zeptat Julia a pak ještě Dita. Tak Julia, děkuji, já mám dvě otázky. Jedna otázka se týká té eh, estonské sítě tísňového volání. Jsem velice ráda, že toto technologické řešení je vlastně otevřený nebo bezplatný software, Chci se zeptat, jak je to s těmi, kteří se chtějí zúčastnit nebo kteří tam to chtějí používat, eh, jsou tam s tím nějaké náklady? A druhá otázka, ta se týká větší části nebo mm, více řečníků. Pokud jsem to dobře pochopila, to, co říkala komise, tak eh, tam jsou ty tam jsou povinnosti, které se týkají služeb nezávislých na číslech, které se týkají ukončení smlouvy. E, Generální ředitelství pro spravedlnost nyní má návrh, že um, ta, ta, ta, ta původní definice by vlastně neobsahovala ty služby nezávislé na číslech. V tom stávajícím parlamentním textu by tam byla doba na ukončení 12 měsíců, takže pokud bychom tam teď dali i ty služby založené na číslech do působnosti a zároveň by tam byla ta, mm, to období 24 měsíců, tak se ptám, zda by to nakonec spíše nesnížilo tu ochranu spotřebitelů. A myslím si, že tato otázka se týká vlastně i té plné harmonizace. Plně souhlasím s tím, že bychom neměli ještě snižovat úroveň která existuje v některých členských státech. Myslím si, že by bylo dobré, kdybyste měli takové příklady, jako třeba uvedl český kolega, to znamená, vlastně uvedl jste příklady, e, konkrétní příklady, kde by došlo k faktické snížení ochrany spotřebitele, kdyby došlo k harmonizaci, takže by pro nás bylo užitečné mít takové příklady, abychom e, jaksi nic neopomněli, abychom na to nezapomněli. Děkuji nyní paní Charancová. Děkuji paní předsedkyně, já mám dva dotazy. Musíme si uvědomit, že výbor IMCO a ITRE mají každý jiné kompetence. Co se týče těch konečných uživatelů, my se vlastně nezabýváme bezpečností nebo zabezpečením, to je článek 40, takže mě zajímá e, názor panelisty z Facebooku. Vím, že sledujete, jak to vypadá na ITRE, vím, že znáte jejich zprávu. Pokud by ta zpráva vypadala tak, jak vypadá, znamenalo by to, že byste museli se zabývat i zabezpečením komunikace, ale museli byste vlastně jednotlivým členským státům i dát určité klíče vlastně do toho zabezpečovacího systému, určitý systém backdoor. Zajímalo by mě, jaké by to tedy potom mělo dopad na vaše služby, pokud by to bylo schválené v této podobě. A druhý dotaz mám na naši estonskou kolegyně. Chtěla bych jí poděkovat za prezentaci, která byla nesmírně zajímavá. Tady bohužel nemáme ve všech členských státech takový systém, jako mají v Estonsku, ale existuje um, ten projekt 112. Ale třeba v Belgii je to tak, že když vyšlete SMS-ku, nebo když chcete poslat sms na číslo 112, tak se musíte předem zaregistrovat do toho systému. Návrh říká, že vlastně členský stát si to může vykládat různě, ale mm, my to chápeme tak, že by to spíše měl být systém, který je otevřený všem. Domníváte se, že to je rozumný přístup, že to je tady rozumný návrh? Děkuji. Já mám také otázky. Na mě udělal velký dojem popis služby, jak eh, zde popsala paní tam. Ehm, ale kladu si otázku, zda to lze tedy eh, aplikovat ve všech členských státech. Může tam být skutečná obtíž technického hlediska, když existuje více distribučních center a nejenom jedno. Máte na takovou situaci případně řešení? To je otázka pro paní Tam. A na komisi bych tady ráda zmínila jednak je varianta harmonizovat ustanovení mm, pro ochranu spotřebitelů, ale zároveň si uvědomujeme, že telekomunikační trhy mají svoje vlastní specifika, něco je v národní kompetenci a podobně. A někdy se věnují um, jakési eh, nezbytnosti eh, zaměřit se na národní trh. E, analyzujete, analyzovali jste také existující ustanovení pro ochranu spotřebitele v členských státech, zvláště tehdy, pokud jdou nad rámec nějakého základu a zda by třeba nedošlo k podkopání některých práv spotřebitelů. Proběhla nějaká studie v tomto směru? Děkuji. Eh, ano, moje největší téma je, jak sdělit to, co děláme v této oblasti eh, těm, které zastupujeme, zvláště v právech koncových uživatelů. Uvědomuji si totiž, že toto je eh, důležité. Než dostanete smlouvu, musíte vědět, co v, tom, v té smlouvě je. Je snadné tyto smlouvy srovnávat, ukončit předčasně, přejít k jinému operátorovi, pokud si přejete, a pak musí být jasná transparentnost na to, že pokud je ke smlouvě nějaký dodatek, musí být také zřejmý. A tady musí být zřejmé, jaké přínosy to má pro spotřebitele. A také bych ráda zmínila, eh, co tady řekl zástupce Belku, Eh, nemusíme se snažit o maximální harmonizaci, protože tento trh je tak dynamický, že by eh, státy nepřijaly eh, další úsilí k tomu, aby zlepšili spotřebitelů. Tady je situaci spotřebitelů, tady je důležité tedy využít rychle se vyvíjejícího trhu ke službě AML. Vy jste řekli, že to funguje na Androidu, fungovalo by to i u mě na iPhoneu a pokud ne, proč? A my jsme se věnovali iniciativě eCall a tam se diskutovalo o ochraně údajů, ochraně soukromí, zda by někdo nemonitoroval, kdy a kde se pohybují. Zda to monitorování probíhá jenom eh, v nouzové situaci a neznamená to, že by mě někdo sledoval den ode dne, kde se pohybují, co dělám s mobilem v kapse. Prosím, budu stručný. Eh, po informacích, které jsme dostali, mám ještě dvě otázky jednak zástupci organizace BEUK. Zmínil jste náklady na přeshraniční komunikaci. Můžete nám dát více čísel k tomuto tématu, jak velký ten problém je. Já jsem slyšel um, o tom, že se v těchto službách přejde jinam, protože to převezmou nakonec jiné služby. A druhá věc, kterou chci zdůraznit, eh, podobně jako estonský příklad, mohli bychom takové podobné příklady mít také na papíře. A třetí věc, já už jsem začal eh, s otázkou definicí. Když mluvíme o elektronických službách pro spotřebitele, tak by mě zajímalo, zda je potřeba eh, ta toto zajistit stroj ke stroji, uživatelskou komunikaci s koncovým uživatelem. Zda je důležité to e, postihnout právě těmito ustanoveními, aby to nebylo příliš velké břemeno Přitom není nezbytné to zavádět eh, pod toto nařízení. Já vím, že je to otázka definicí, ale i tak ze zkušeností společnosti Orange a z posledního vystoupení získávám dojem, že je tady velký, po, velká podpora pro to, aby toto bylo ponecháno mimo. Já si myslím, že tady bychom měli nechat také prostor pro další přispěvatele. Já dám nejprve slovo Martinovi. Musíme skončit do pěti, připomíná předsedkyně. Ano, to byla stručná a jasná otázka. Nechci výbor šokovat spoustou čísel, ale chci připomenout, že průměrný mezinárodní hovor je 60 eurocentů za minutu, zatímco stejná minuta na mobilní komunikaci je 1,14 eurocentů, eh, takže to je 5000% zisk. Eh, mezinárodní SMS tam je rozdíl trošku menší, asi 1000%, protože národní SMS je 2,2 centy, hm, průměrně mezinárodní SMS je 24 centů. Takže vidíte tady obrovské rozdíly. To jsou údaje z roku 2016 z července. Já si dovolím stručně komentovat ty otázky. Uh, jednak k otázce o odpovědnosti. Obecně si myslím, že podporujeme rozlišení na základě čísel. Otázka je, zda dvoucestná nebo jednocestná čísla by měla být zvažována v tomto smyslu. A také jsou další ustanovení, některá z nich jsou smysluplná, například přenositelnost čísel, e, zatímco jiní uvažovali také o e, smluvních ustanovení, což z některá z nich tedy jsou smysluplná, některá méně. Ale v každém případě jsou naše názory poměrně blízké. E, zabezpečení těch zadních vrátek Facebook se domnívá, že šifrování hraje důležitou úlohu v ochraně spotřebitelů eh, a informací od spotřebitelů. To je velice důležité pro celou společnost. Společnost musí chránit spotřebitele eh, před těmi, kteří se chtějí eh, nekalým způsobem dostat k informacím. Tady chci zdůraznit, že eh, žádné místo terorismu nesmíme nechat. Důležité je spolupracovat s orgány vymáhajícími právo a právě eh, tady eh, ta zadní vrátka by mohla někdy být v konfliktu s těmi zadními vrátky, s tímto mechanismem a já si myslím, že je důležité to dále studovat a my se k tomu ještě vyjádříme. Děkuji. Já bych rád vyjádřil pochvalu k dvěma aspektům. Jednak třetí kategorie eh, elektronických komunikačních služeb. Jednak je důležité se zaměřit na přenosové služby ze samotné definice služby, které se kvalifikují jako služby informační společnosti. Tedy máme zde jakousi dimenzi služeb navíc, což není přenosová služba a e, ta by měla být vyloučena z této kategorie, zvláště M2M aplikace by měly být mimo rozsah působnosti. A dále, a měli bychom sledovat funkční přístup, tedy jakýkoliv typ inf- služeb v informační společnosti by měl být hodnocen stejně, nezávisle na tom, kdy a kde je poskytován. To je první věc, kterou chci zdůraznit. V oblasti plné harmonizace podporujeme flexibilní plnou harmonizaci. A plně nerozumím příkladu dalších panelistů. Rozumím totiž situaci tak, že v případě, který zmiňujete, když jsme v plně harmonizovaném světě, znamenalo by to, že koncový uživatel, dejme tomu v České republice, by pak mohl být lépe chráněn než eh, podle eh, stávajících eh, pravidel. Nerozumím tedy, proč by Eh, plná harmonizace měla znamenat snížení standardů a ne zvýšení. Abych to vnímal jako zvýšení. Chcete se k tomu ještě nějak dovyjádřit? Ano. AML funguje zatím jenom s Androidem a nejsme spokojeni s tím, že to zatím není u iPhoneu možné. Ale doufáme, že dříve či později bude možné získat přesnější lokalizaci od iPhoneu také. A pokud jde o ochranu soukromí, tak přesnější lokalizace se aktivuje jenom tehdy, když ta osoba vytočí nouzové volání. Když naopak tomu volajícímu pak voláme zpátky, tak už přesnou informaci o lokalitě nedostáváme. To se lokalizuje jenom tehdy, když eh, daná osoba volá na nouzovou linku. A pak zazněla otázka, zda další poskytovatele systému by měli také investovat v případě, e, že se toto dále vyvíjí. Já možná nejsem tím správným člověkem, na koho se obrátit, protože Google něco podobného připravoval pro Android a to byla jejich investice. A e, ta se jim nijak e, vlastně nevyplatila. SMS služba 112. V Estonsku služba 112 vyžaduje také registraci předem. Ale monitorujeme všechny SMSky a jde především o službu pro osoby s poruchami sluchu a zraku, a e, samozřejmě dostáváme SMSky, monitorujeme to, ale jakmile e, člověk může hovořit, je lepší vždycky na nouzovou linku volat hlasově, než posílat SMSky, je to pak rychlejší cesta k získání informací. A pokud jde o implementaci, tak e, jakmile bude, víc, když je více center nouzového volání, já si myslím, že toto by neměl být problém. Eh, protože, jak už to tady zaznělo, tak jakmile je dobrá vůle, tak cesta se vždycky najde. Technicky to rozhodně žádná překážka není. Existence více takových center v Estonsku dokonce jsou hovory 112 eh, zodpovídány na čtyřech různých lokalitách a ve všech máme dostupné AML. Děkuji. Já uzavřu slyšení. Ještě se zeptám, zda třeba nezbývají některá další témata, protože jinak bychom neměli čas na dokončení pořadu jednání výboru. V každém případě nyní uzavřu a poděkuji vám všem za vaše připomínky. Děkuji zpravodajce Dytě Charanzové za uspořádání tohoto slyšení. A nyní si dáme minutku pauzu, abychom mohli představit předsednictvo, abyste mohli odejít. Ti z vás, kteří jste tu byli jenom na slyšení, děkuji za pozornost. Right, ladies and gentlemen, the next item on the agenda is Marlene. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Čeká nás zpráva z vlastního podnětu autorkou je paní Marlen Mici, která se týká evropských norem, evropské normalizace a dávám rovnou slovo kolegyni. Děkuji, paní předsedající. Tak ještě chvilku možná počkáme. Dobře. Takže já jako předsedkyně vydám nařízení, že pokud někdo bude hovořit e, i po té, co už jsme začali další bod, tak nedostane pak slovo v dalším kole debaty, anebo bude až úplně na seznamu, úplně až na konci toho seznamu řečníků. Budu velice krutá. Tak, Marlen, ano, děkuji, paní předsedkyně, teď je to mnohem lepší, opravdu to asi zapůsobilo, ta vaše výhruška. Takže Eh, vlastně usilujeme o Celkem jsme dostali 157 pozměňovacích návrhů, které ukazují, že o tuto zprávu je velký zájem. Pozměňovací návrhy se samozřejmě liší ve svých přístupech a odráží různé názory, ale zcela jistě všichni chceme usilovat o zlepšení evropského normalizačního systému a chceme nám o to, aby se evropské normy zlepšovaly, takže já celkově doufám, že se nám pak úspěšně podaří dořešit to všechno formou kompromisu. My vlastně přispíváme do stávající debaty, chceme jako Evropský parlament vyslovit své priority vůči Evropské komisi a e, máme zde vlastně už určitou legislativu, která se týká normalizace, máme zde nařízení o normalizaci vet eh, regulation a pak ještě standardizační prioritní plán. Také je důležité, že zde máme sdílené kompetence s výborem ITRE. Chtěla bych říct, že se musíme co nejvíce zaměřit na hlavní cíl a, a na, také na to, co je v kompetenci našeho výboru. Některé pozměňovací návrhy nebudu schopna eh, podpořit, protože zachází už mimo rámec této zprávy, anebo spadají do kompetence výboru ITRE. Také tam jsou pozměňovací návrhy, které hovoří třeba o, prosazit, o proveditelnosti nebo o, pros, o prosazování norem, ale musíme mít na paměti, že normy jsou dobrovolně přijímané, že je nelze vymáhat. Pak tam také byla celá řada pozměňovacích návrhů, které pozitivně přispěly k vytváření kohezní soudržné politiky Evropské unie o normalizaci, takže ty samozřejmě vítám. Pak jsou tam také pozměňovací návrhy, které zdůrazňují dobrovolnost, dobrovolný rys norem. Ale je důležité, aby ty normy vznikaly inkluzivně a transparentně, aby podporovaly jak průmysl, tak společnost, tak i politiku ochrany životního prostředí. Další oblast, která, ke které se vyjadřovalo mnoho pozměňovacích návrhů stínových zpravodajů, byl evropský normalizační systém v globálním světě. My chceme šířit evropské normy a chceme, aby i ty evropské normalizační systémy se rozšiřovaly na globální scénu, ale musíme zároveň zaručit, že budou chráněny evropské zájmy. Zvlášť, když mají přímý dopad na evropské občany, na naši legislativu a na harmonizované normy. Musíme na jedné straně uznat, že žijeme v globalizovaném světě a že i globální celosvětové standardy jsou důležité, ale také si musíme uvědomit, že třeba některé členské státy mají své zvláštnosti a své Um, osobité rysy, které um, musí být brány v úvahu. Některé pozměňovací návrhy chtějí třeba um, vyškrtnout některé části zprávy, například začlenění s zúčastněných skupin v příloze 3, to jsou malé a střední podniky, spotřebitelské organizace, ekologické organizace a odbory já bych ráda apelovala jak na stínové zpravodaje, i na ostatní, aby nepodporovali tyto pozměňovací návrhy, protože zapojení těchto zúčastněných eh, stran je velice důležité pro celou společnost. Zároveň také musíme eh, si uvědomit, že nejlepší normy to jsou normy, které získají co největší podporu jak od průmyslu, tak od zúčastněných stran. Zejména to jsou normy, které se týkají bezpečnosti, zdraví, um, dobrých životních podmínek pro lidi. To je všechno velice důležité. Zpráva hovoří třeba, nebo určitá ustanovení, že třeba některé ty zúčastněné skupiny z přílohy 3 mají mít eh, v tom také své slovo. Ty už existují a myslím si, že bychom neměli oslabovat tato již existující ustanovení. Pak tam ještě byla celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkají Eh, otázek ICT a také eh, právo duševnímu vlastnictví, jsem si jistá, že všichni, všechny stínové zpravodajové chtějí podpořit novátorství a také hospodářskou soutěž. Takže si myslím, že snad jsme na, všichni na jedné lodi, co se týče těchto pozměňovacích návrhů. Také bych chtěla ještě Eh, musíme ale zaručit, že všechno bude fakticky správné, nebo že to bude založené na důkazech a poznacích. Z toho důvodu některé pozměňovací návrhy nemohu podpořit, protože když třeba říkáme, že eh, zásady FRAND je kompatibilní s volným udělováním licencí, tak to vlastně není doložené, protože uh, jsou určité, máme určité příkazy, určité příklady, určité situace, kdy se to liší. Pak také podporuji to, že existují různé obchodní modely a různé modely licencování, ale nechtěla bych podporovat pouze jeden model na úkor jiného. Zejména pokud neproběhne řádná analýza a nebudeme mít k dispozici průkazné údaje, které by potvrzovaly, že jedna či druhá možnost je lepší. Takže Eh, ještě znovu nás eh, ale svazuje to, že to je vlastně všechno dobrovolné, že ten systém je založen na dobrovolnosti. Souhlasím rovněž tím, že ten systém musí být spravedlivý, že musí reflektovat eh, také názor jednotlivých zástupců průmyslu i dalších zúčastněných stran. Už se dostávám ke konci své prezentace, skutečně se těším na další práci a těším se i na další spolupráci na této zprávě. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům, celkově jejich eh, přispív, příspěvky byly pozitivní, s některými tedy bohužel nemohu souhlasit, ale myslím si, že celkově ty pozměňovací návrhy obohatily původní návrh. Ve čtvrtek dopoledne budeme mít další schůzku. Děkuji za eh, toto, co jsme si vyslechli, velmi eh, pozitivně se k tomu stavím. Já sdílím tento postoj, pokud jde o eh, samotnou koncepci. Je důležité, abychom měli společnou představu abychom se mohli potom obrátit na komisi eh, s naší představou o budoucím vývoji v oblasti telekomunikací. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak eh, já jsem přesvědčená, že evropský systém norem musí mít i vnitřní potenciál i potenciál našeho vnitřního trhu a musíme posílit konkurenceschopnost Evropské unie, abychom dosáhli lepší situace. Pozněvací návrhy. Zde zohledňujeme budoucnost evropských norem a já z toho jsem si vyvodila takový závěr, že při dalších přeskumech situace bychom měli vycházet ze silných stránek, které už máme v systému. Nemůžeme provádět takové radikální změny, které by oslabovaly současný systém a jeho silné stránky. E, proto je důležité, aby byl tento systém účinný a proto všichni, kteří jsou aktéry tohoto systému, norem, tedy ty příslušné organizace, je důležité, aby spolu spolupracovali. Jak už jsme řekli, jde o e, dobrovolnost z hlediska norem, ale víme, že jsou organizace, které jsou méně aktivní, jiné zase více. A myslím, že zde hovoříme i o silných mezinárodních organizacích. A proto ta účinnost by se měla zlepšit i z hlediska tedy té samotné efektivnosti a proto ten proces eh, vytváření norem by měl být eh, tedy takový, že by se co nejvíce zaangažovaly organizace i když je to pouze na dobrovolné bázi. Tedy jde o to, aby ten okruh byl co nejširší. Co se týče samotného okruhu služeb, tak eh, aspekt eh, standardizace. My jsme svědky stále větší liberalizace a proto budeme muset v různosti vytvořit další normy. Především se to týká služeb, které mají přeshraniční charakter. Podaří-li se nám vytvořit dobře normy a dobře je nastavit, tak potom překážky, které existují v rámci přeshraničních služeb, tak potom se budou lépe odstraňovat a budeme tedy efektivnější zlepší se kvalita i celý objem komunikací. Inovace a nové technologie, tak jak zde bylo už řečeno, jsou významným motorem pro modernizaci ekonomiky a pro zvyšování její účinnosti. Spolupráce je zcela nezbytná. Musíme se intenzivně zapojit bez toho nemůžeme hovořit o uplatňování norem na území Evropské unie. Chtěla bych ještě připomenout další věc, o které se zde hovořilo. A to je eh, systém nediskriminujícího udělování licencí. To je také součástí zprávy a myslím si, že je v pořádku, že to tam je, protože musíme řešit velmi aktivně, že je potřeba podporovat inovace a nebrzdit je. A ty, kterých se to týká, tedy ti aktéři, kteří přicházejí s inovacemi, ale i uživatelé, tak je potřeba všechny zapojit. Já vím, že jsou podklady e, připravené a ve čtvrtek na schůzi tím zpravodajů o tom budeme hovořit. Vidím, že se tento směr dále posílil a jsem přesvědčená, že o tom budeme ještě podrobněji hovořit. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce za výbornou práci. E Já chci také poděkovat za výbornou práci. Jsem stínou zpravodajkou za EKR. Důležité je, že se to příliš nespolitizuje a proto si myslím, že je vhodné předložit pár návrhů na vysvětlení spolupráce s komisí, protože e, komise nemůže stanovit obsah, může stanovit to zadání, e, referenční rámec ale e, úloha průmyslu je také důležitá, protože velká většina standardů nej, není reakcí na legislativu, ale spíše reakcí na vývoj na trhu, e, na potřeby, které se objeví. A tady je tedy úloha průmyslu nezastupitelná. Myslím, že musíme také zajistit, aby naše současné modely zaangažování zainteresovaných subjektů fungovaly. A oni fungují, což je dobře. Důležité je spolupracovat s podniky a vědět, jak vytvářet. Spíše než bychom vytvářeli nové modely, bychom měli uznat modely stávající a podporovat společnou iniciativu. A e, stanovování standardů na národní bázi je zásadní, proto by zainteresované subjekty z přílohy 3 měly e, napojovat svá úsilí do e, příspěvku jednotlivých států. V tomto smyslu návrh 139 je důležitý. K spravedlivému a rozumnému nediskriminačnímu udělování licencí systému FRAND bych řekla, že si uvědomujeme, že není možné mít eh, model bez autorských Eh, honorářů eh, a současně placený model. Děkuji za eh, podněty ke kompromisům, také spolupráce s jinými zeměmi. Například ti z nás, kteří byli v Indii, viděli, jak velký dojem dělá komise, když podporuje a propaguje svoji práci v zahraničí mimo EU, jak chce spolupracovat s dalšími částmi světa, aby podpořila vynesení těchto standardů na globální úroveň. Mám e, návrhy 143 a 144, které by mohly jít také do kompromisu. Můj návrh se snaží ESO e, podpořit v užší spolupráci se sousedními zeměmi, e, tam, kde si to přejí. Ono je to k tomu nenutí. Pouze by mohli zvážit užší spolupráci. A to znamená tedy také podporu eh, evropských standardů na globální scéně. Ještě několik připomínek ke kompromisům, které zatím vznikly. Kompromis 7. Ten je velmi pozitivní, velmi dobrý. Jenom chci vysvětlit, že standardy eh, nejsou jenom k tomu, aby usnadnili komplianci s legislativou EU. Mnoho standardů se stanoví dobrovolně a mohli bychom tam tedy zvážit eh, výraz can facilitate, tedy mohou usnadnit dodržování právních předpisů nebo komplianci. Kompromis 10. Tam si myslím, že ten volá po mandatorním zastoupení zainteresovaných subjektů. Já si ale myslím, že by spíše mělo jít o vhodnou reprezentaci zainteresovaných subjektů a tady budu ráda za nalezení vhodného výrazu. A s kompromis 11 tím úplně nesouhlasím, měli bychom ho přepracovat a kompromis 18-19 na model front a různé obchodní modely, to vnímám jako něco, co je nastavené správným směrem v komplikované otázce. Je mi líto, že nemohu e, být na zasedání Možná bychom si mohli alespoň potvrdit data, abychom to věděli dopředu. To by nám výrazně pomohlo. Děkuji vám. Julia Reda. Thank you, Chair. Sorry, Kallas. Oh. Ještě pan Kallas. <coughs> yes, thank you. Děkuji za slovo. Já bych chtěla rovněž poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla na kompromisech. Má frakce předložila několik pozměňovacích návrhů, které chtějí to, aby nedocházelo k roztříštěnosti, norem zejména v oblasti internetu věcí, to je důležité. Také žádáme komisi, aby splnila své závazky a aby usnadnila život malým podnikům, zejména v oblasti patentů. Máme ta patent, patentová prohlášení nejsou často úplně jasná, zde je určitě prostor pro zlepšení. Pak mám jeden konkrétní bod, který se týká otevřených norem. Mnoho těch ustanovení hovoří o otevřených norem, ale Evropská unie vlastně nemá žádnou definici otevřených norem. Je to otevřenost během procesu, ale měla by to být otevřenost i toho výsledku. Spojené království má definici otevřených standardů, která je poměrně dobrá, a já bych navrhla definici, která by byla odvozena z této britské definice a doufám, že bude vzata v úvahu. Eh, je dost zvláštní, když pořád hovoříme o těch otevřených normách a přitom nemáme definici. Myslím si, že komise by měla mít vyváženou politiku normalizace a nemělo by, to být všechno založeno pouze na zásadách FRAND, protože to často vylučuje eh, software s otevřeným zdrojovým kódem. Eh, velice často je tento eh, je licencování toho otevřeného softwaru často vyloučeno. Udělování licencí podle zásad FRANT jde často proti svobodě činit kopie a distribuovat je. To znamená, jde to proti tomu otevřenému softwaru takže je důležité, aby to, i to udělování licencí podle zásad FRAN bylo v souladu s tím uh, softwarem s otevřeným zdrojovým kódem. Neměli bychom si vybrat jeden nebo druhý, ale pokud budeme mm, chtít pouze systém zásad FRAN, tak to nebude férové, protože to vylučuje většinu těch uh, otevřených zdrojových kódů. A pak ještě, jak je to tady s tím procesem na mezinárodní úrovni, poté už kdy ta norma byla dohodnuta. Možná by zpravodajka mohla ještě lépe vysvětlit, jak to vlastně funguje v praxi protože v jiných částech zprávy se hovoří o tom, že chceme evropské standardy protlačit i na tu mezinárodní úroveň. Ale jak je to pak na té mezinárodní úrovni? Pak je to znovu přeskoumáváno Evropskou unii. Vypadá to trošku jako takový nekonečný příběh, který jde stále dokola. Takže bych požádala o podrobnější vysvětlení. Děkuji a těším se na další spolupráci. A nyní Julia Rede. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také zpravodajce za vynikající první návrh kompromisních pozměňovacích návrhů. Chtěla bych zdůraznit, o co nám jde. A pak ta, také mám několik předběžných komentářů ke kompromisu. Za prvé, pro nás je v této zprávě důležité zdůraznit, že normy musí být dobré i pro sociální cíle, jako je třeba sociální začlenění. Co se týká těch různých obchodních modelů, ano, je to pravda, existují různé obchodní modely a ten otevřený strojový kód je jeden z nich. Naše pozměňovací návrhy nechtějí, aby otevřený kód byl jediný obchodní model, ale spíše ho chce zachovat a chránit. Pak tam chceme ty otevřené eh, normy a chceme také jasnovat, eh, jasně eh, definovat, co spadá pod zásady FRANT. Eh, existují ještě další studie, než kromě té studie, kterou eh, zmínila paní Kalas, kterou připravil Evropský parlament. A některé studie ukazují, že pokud máme mít důvěru v ten systém podle zásad FRAND, je důležité jasně definovat, co všechno zásady FRAND pokrývají. Hmm měli bychom zachovat i ty stávající obchodní modely, i ty modely, které se vyvíjejí. Také je důležité, aby lic, udělování licencí bylo bez poplatků. Souvisí to i s nutností udržitelných veřejných investic. Na jedné straně chceme eh, pozitivně reagovat na otevřené standardy, na druhé straně chceme mít jasně řečeno, že Zásady front obsahují i ty modely, které neobsahují poplatky. Co se týče kompromisních pozměňovacích návrhů, tak celou řadu z nich můžeme podpořit, ale na některých je ještě třeba zapracovat, ty teď zmíním. Devítka, ta se týká obchodních dohod, s tou nejsme příliš spokojeni. 18, tam se nejsme jisti, jak je to tedy s těmi zásadami Frant ale m, mm, pak tam jsou eh, ještě, nebo ten komentář Alde eh, určitě nám pomůže také najít snění, které s ním už budeme souhlasit. Dále kompromis 21. Tady si myslíme, že ten náš pozměňovací návrh eh, vyškrtnout druhou část nebyl vzat v úvahu. Pak kompromis 28. Zde máme určité obavy ohledně případných zasahování států podle toho, jak je to teď. A nakonec pozměňovací návrh 31. My si nemyslíme, že se jedná o vylepšení toho původního textu. Nicméně, mimo těchto pozměňovacích návrhů jsme s těmi ostatními spokojeni a myslíme si, že poměrně rychle dosáhneme konečné schody. Těším se na další schůzi stínových zpravodajů, abychom to všechno probrali podrobněji a děkuji jak kolegům stínovým zpravodajům, tak i zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem nemohl přijít včas, ale měl jsem, musel jsem být jinde. Já jsem si přečetl tuto zprávu. My jsme přišli s několika pozměňovacími návrhy a zítra se e, k tomu chceme vyjádřit pozitivně. Jednu věc, e, otázka schody. Eh, chtěl bych eh, říci, že eh, nizozemský účetní dvůr řeší otázku té dobrovolnosti, o které ne vždycky vědí spotřebitele, tedy že není jasné, zdali tyto normy byly zrevidovány. A jedná se pouze o všeobecnou revizi a nejedná se o kvalitu a tato revize musí být důkladná, ale ty náklady pro podniky jsou velmi vysoké. A v případě tohoto testu jde o větší záruku pro kvalitu. Protože když eh, koupíte něco s označením CE, tak se na to spoleháte, ale když potom eh, ty eh, revize nejsou zaručené, tak potom ta mm, důvěra je podkopaná. My přijdeme zítra s návrhem textu, kde budeme žádat komisi, aby prověřila, aby potom eh, byl umožněn takovýto test, protože je eh, důležitá důvěra spotřebitele. Zítra se tedy vyjadříme k těm kompromisním návrhům. Eh, děkuji. Já bych eh, chtěl eh, poděkovat paní zpravodajce. Jedna věc je pro mě velice důležitá a ubírá se to tím podobným směrem, jako právě řekl kolega de Jung, protože Evropský účetní dvůr před několika měsíci rozhodl, že v případě jedné konkrétní záležitosti, jak mají vypadat ty technické normy. Pro mě je důležité, aby v té zprávě bylo jasně uvedeno, že e, to, co e, probíhá v těchto organizacích pro standardy, tak to je něco, co aby e, z hospodářského hlediska nebylo organizováno z právního hlediska ze strany soukromých firm. Mm, legislativa se vytváří pouze v Evropské radě, ale ne na půdě těch eh, organizací pro standardy. To je prostě z demokratického hlediska důležité. Musíme to oddělit. A není to proto, že bych si myslel, že by to nefungovalo dobře, ale prostě ty úkoly jsou odlišné. Já doufám, že eh, se tak pochopí můj pozměňovací návrh. To je ten jediný cíl, který mám. Any other speakers? Ještě někdo se hlásí do diskuse? Takže Marlene Mic jako zpravodajka. Děkuji paní předsedkyně. Já mohu obecně říci, že tyto diskuse jsme vedli a vedeme i na schůzkách stínových zpravodajů. Takže já bych možná reagoval pouze na několik věcí, jinak eh, bych pouze opakovala Mm, to, co už jsme říkali, nebo co říkáme jinde. Ptali jste se na tu pojetí globalizace norem. My nechceme revidovat normy, které mají na tu globalizovanou úroveň. Spíše je důležité si uvědomit, že jednotlivé členské státy i regiony mohou potřebovat jiný přístup takže nechceme duplicitu, nechceme znovu vytvářet něco, co už třeba existuje na globální úrovni. Samozřejmě, že chceme prosazovat, aby evropské normy se stávaly globálními normami, ale nemělo by to mít e, nějaké další náklady. Pak to, co říkal Andreas Legislativa by neměla být pro politiky nebo pro politiku. To není naším cílem. Nechceme omezovat legislativu. To, co říkal pan De Jong o tom označování, zde musíme být opatrní. Protože opravdu se můžeme dostávat už za rozsah působnosti této zprávy a můžeme dokonce zasahovat i tam, kde už je příslušný výbor ITRE. Ten komentář byl na místě, ale musíme eh, to brát eh, opatrně. O všech těchto věcech budeme určitě hovořit ještě ve čtvrtek. Já bych chtěla všem poděkovat za toto intenzivní dvoudenní jednání a zejména za dnešní odpoledne. A teď udělám takové krátké promo na další jednání výboru IMCO, protože to vypadá opravdu velice zajímavě. Bude to 24. a 25. dubna. Nejprve budeme hovořit o online platformách, pak proběhne výměna názorů s panem komisařem Ancipem, s paní komisařkou Běnkovskou, s paní komisařkou Jourovou, Pak bude následovat další výměna názorů, která se bude týkat copyrightu, směrnice o vysílání pracovníků. Budeme hlasovat o sedmi významných zprávách. No a nakonec ještě budeme hovořit o evropských telekomunikačních regulačních orgánech. Takže budou to rovněž velice intenzivní dva dny. Chtěla bych ještě říci, že mám v, to, v této místnosti pocit, že někteří asistenti nemají dost místa na svou práci, takže poprosím příště sekretariát, aby na to dbali. Pokud eh, asistenti potřebují více místa, potřebujete třeba sedět u stolu, abyste mohli dobře psát a tak dále, tak eh, prosím, eh, obraťte se na někoho ze sekretariátu, abychom se pokusili vám najít místo u stolu, abyste nemuseli sedět vzadu na těch šidlích, kde už není eh, ta psací plocha. Nyní bude probíhat schůze koordinátorů, takže poprosím všechny, kteří zde, nebo rozloučíme se nyní se všemi, kteří eh, se nebudou účastnit a uvidíme se příště. Děkuji.